Okay, well... Dámy a pánové, dobré ráno. Počkali jsme si a teď už se nám tady sešlo zhruba tolik lidí, abychom mohli vůbec zahájit schůzi, takže jdeme na to. První bod, veřejné finance v EMU 2011 a 2012. Spravodaj je Alfredo Pallone, který má teď slovo. Prosím. Grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve bych chtěl poděkovat všem kolegům a stínovým zpravodajům za jejich příspěvky. Měli jsme 126 pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že to byl velký kulturní a intelektuální přínos, který jsem si jist povede ke kompromisům, které potom povedou k hlasování, ve kterém budeme co nejvíce sjednoceni. Ten postup, paní předsedkyně, znáte. 12. listopadu v půl sedmé se setkám se všemi stínovými zpravodaji, abych se pokusil najít nějaké tady společné řešení. skrze práci, na které už teď eh, děláme. Potom se bude hlasovat 19. Eh, listopadu, to víte, a chtěl bych vám říci, že se teď hodně zabývám některými pozměňovacími návrhy, ve kterých se pravděpodobně střetnou dvě odlišné školy myšlení. Jedna, respektive obě tyto školy samozřejmě chtějí růst ve členských státech, ale řekněme, že ta jedna by jak si chtěla zrušit ten two-pack nebo six-pack, ten fiskální pakt, protože má pocit, že toto nevedlo k růstu a nemělo to velký přínos. No a potom je tady další škola, která říká, že ne, že musíme respektovat rozpočtová pravidla a zároveň myslet na růst a osekat takové ty suché větve, které pořád ještě přetrvávají ve veřejné správě. Uh, a že je třeba hodně investovat hlavně do inovace a do vzdělávání. Takže já si myslím, že tam bude střed těchto dvou škol, ale myslím si, že bude intelektuálně velmi přímý a otevřený. Myslím si, že v podstatě všichni si přejeme to též. Musíme spolu diskutovat na základě předpokladu, že nikdo nedrží jedinou pravdu. My musíme najít nějaký způsob, jak se dohodnout na našem společném zájmu na dobru Evropy ve chvíli, která je pro náš světadíl velice důležitá, protože máme tady různé populistické tendence, protievropské tendence přímo v našich zemích a okolo, na, okolo našich zemí kde se objevují určití demagogové a já si myslím, že náš parlament by se měl tomuto postavit a snažit se diskutovat způsobem, který bude proevropský a který bude v zájmu našich občanů. Takže já 12. Eh, listopadu budu mluvit se stínovými zpravodaji, budu mluvit zcela otevřeně a můžu vám rovnou říci, že si myslím, že většina těch pozměňovacích návrhů vedla ke zlepšení testu, textu. Je teď lepší. Takže v tomto smyslu budeme diskutovat se stínovými zpravodaji toho 12. listopadu a budeme se opravdu snažit, snažit najít nějaký kompromis, který bude eh, co nejširší. Děkuji. Děkuji. Leon. Merci, Madame la Présidente. Děkuji, paní. Mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, suite à notre... Děkuji, paní předsedkyně. My jsme postoupili poněkud v tomto textu, takže už mám příležitost vám říci, že náš výbor se snažil překonat určitý dogmatismus, ale v konstruktivním duchu, ve stejném jako je ten váš, jsme alespoň rozhodli předložit určitý počet pozměňovacích návrhů, aby tento text byl poněkud více sklouben s ekonomickou a finanční realitou v Evropě. Zdálo se, že skupina, které náležím, není samotná, když vidí určité potíže ale s tímto textem 126 pozměňovacích návrhů ke třem stránách, stránkám návrhu o tom svědčí. Než tedy zahájíme diskuse k těmto pozměňovacím návrhům, mohu jenom vyslovit politování, že tento konstruktivní duch, kterými jsme vedeni, eh, eh, vás vedl k urči, vás nevedl k opravě eh, toho, toho, toho návrhu zprávu. Rád bych připomenul, že jiný návrh komise určití členové vašeho výboru se domnívali, že to nebylo dostatečné a řekli, že tady bude určitá hrozba odmítnutí toho unblock. A to není náš přístup a já bych eh, rád požádal EPP, aby byli poněkud ochotnější v hledání kompromisu. Abych se vrátil k meritu věci, 26 pozměňovacích návrhů, které jsem předložil, připomínají nejdůležitější politické a hospodářské aspekty nejbližší budoucnosti. Uvořenění zprávy 2011 a 2012. Za prvé, navýšení nezaměstnanosti eh, ve více státech euro za druhé nové práce, které byly uveřejněny k politice eh, přísných úspor, eh, to je ta zpráva Mezinárodního měnového fondu a za třetí eh, schválení ekonomických politik na Evropské radě z minulého ledna. Tato zpráva nemůže ignorovat tyto zásadní zprávy. Jak můžeme analyzovat rozpočtovou politiku, kdybychom nebrali v ohled jeho dopady na ekonomické cykly? <clears throat> Musíme si uvědomit, že celá Evropa Eh, prostě odmítá, že by politika přísných úspor byla jedinou, jediným možným východiskem. To, co tady píšete, jste zapomněl, že také hospodářský růst je důležitý. Vy píšete, že politické úspory vytvoří hospodářský růst ale bohužel studie Mezinárodního měnového fondu, kterou jsem citoval, eh, hodnotí nejrůznější multiplikátory výdajů a ty spochybňují vaši hypotézu. Kromě toho jsme eh, také se chtěli odkázat k zásadní debatě o řízení a správě měnové unie a je třeba, abychom tedy obnovili práci našeho výboru. Rad bych tedy řekl, že kompromis je možný nad tímto návrhem zprávy, ale bude třeba skutečně snažit se přiblížit naše vzájemné pozice. A já s netrpělivostí očekávám na naše příští schůzku. Děkuji. Děkuji. Za Alde se nikdo nepřihlásil. Pokud vím, tak Sven se eh, momentálně zabývá otcovstvím a za něj budete mluvit vy, pane kolego, Jean-Paul, ano? Euh, ne, já nebudu mluvit za něj. Jen bych ho chtěl omluvit. Ehm, musí zůstat eh, v Německu kvůli svým otcovským povinnostem. Takže já bych eh, se chtěl připojit eh, ke dvěma zeleným kolegům a jsem si jist, eh, že pan zpravodaj eh, i ostatní se budou na tom nadále angažovat. Je mi líto, ale bohužel nemohu k tomu promluvit nějak věcně. Děkuji. Děkuji. Já jsem si jist, že oni se ještě o své slovo přihlásí. Derk. No já jsem také takový nový otec, takže vím přesně, jaké to je paní předsedkyně. Já bych chtěl především poblahopřát zpravodajovi za jeho práci a mohu říci, že ECR ten návrh zprávy může rozhodně podpořit. Myslíme si, že konsolidace rozpočtu je zcela zásadní ve většině členských států eurozóny. Pravidla Sixpacku musí být implementována zcela přísně. A také bychom chtěli strukturální reformy, které se budou soustředit na růst. Penzijní systémy musí být modernizovány. A myslím si sice, eh, že ty pozměňovací návrhy, které předložili kolegové, jsou zajímavé, ale zdá se mi, že většina politických eh, skupin nebo hodně politických skupin se na tu zprávu dívá, jako by to byl vánoční stromeček a chtějí na to navěsit spoustu různých pozměňovacích návrhů. Od eh, evropských dluhopisů po harmonizaci daně z příjmu. Potom se tam mluví o vyšších vlastních zdrojích pro Evropskou unii, jakožto cíle samém o sobě a také jako o způsobu, eh, jak vyrovnat tu současnou nerovnováhu. A dokonce je tam i jeden pozměňovací návrh o vylepšení politik eh, pracovního trhu, tím, že bychom snížili hodiny pracovní doby. Všechny eh, tyto velice rozmanité návrhy jsou pro ECR nepřijatelné, protože by vedly k nižší konkurenceschopnosti, nižšímu růstu, větší nezaměstnanosti a vyššímu státnímu deficitu. Zdá se nám to jako taková utopická představa, která by ovšem měla velké negativní dopady. Takže eh, paní předsedkyně bych chtěl vyzvat zpravodaje, aby se držel eh, jádra té zprávy a těším se, až spolu budeme konstruktivně spolupracovat na těch kompromisních pozměňovacích návrzích. Děkuji a teď za GUE Thomas Hendl. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Bylo by rozkošné zaobírat se eh, posledním řečníkem, ale já si to ušetřím. Eh, a myslím si, že se vrátíme k této otázce, až se sejdeme jako koordinátoři. Možná, že si pěkně vyjedeme do vlasů. Já bych se rád obrátil na pana zpravodaje. Domnívám se, že z jeho předběžných poznámek je jasně vidět jeho orientace, eh, která je zaměřená buď na to, ano nebo ne. Eh, Myslí, myslím si, že tak to není možné. V této souvislosti jistě neexistuje žádné ano nebo ne. Eh, čili buď tak, anebo tak Eh, myslím si, že mm, sanace rozpočtu je důležitá a nikdo nechce vyhazovat peníze oknem. Nikdo se tady nesazazuje o to, abychom prostě vytvářeli nekonečné dluhy. O to přece vůbec nejde, ale domníváme se, že z pozměňovacích návrhů, které leží na stole, eh, vyplývá celá řada pozic poukazujících na to, že to nesouvisí pouze se sledováním stránky výloh, ale že musíme hledět také na tu výdaju a musíme hledět také na stranu příjmu. V neposlední řadě Mezinárodní měnový fond eh, v tomto směru eh, volal potom, aby se promyslela znovu eh, politika úspor do takové zprávy nemůžeme psát nic o škodlivém působení příjmů z daní, když se podíváme, že prostě máme přes 630 bilionů soukromého majetku a 10,6 bilionů státního dluhu. V této souvislosti je třeba hovořit přece o jiném rozdělení daní a také to reflektovat odpovídajícím způsobem ve zprávě. My považujeme za nezbytné, abychom za prvé se zmínili také o situaci na, vnitřních, na vnitřním trhu v zemích, kde je přebytek a na druhé straně je třeba, abychom se snažili o vytvoření určité kompenzace mezi zeměmi, které mají přebytek a zeměmi, které mají deficit. A e, za další je třeba diskutovat otázku daňové politiky v Evropě. Kdo chce euroskepsy v zemích Evropské kdo nechce, aby skepse v Evropě přibývala, nemůže souhlasit s tím, aby daňová zátěž zatěžovala v celé Evropě vždycky jenom ty nejslabší nebo tu spodní vrstvu společnosti a je třeba povolat také tu bohatší vrstvu společnosti a to je záležitost, na které budeme muset pracovat a v tom případě eh, z toho vznikne rozumná diskuze. Děkuji vám. Thank you, uh, Jean-Paul. Děkuji. A zase Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejdříve poděkovat našemu zpravodajovi za jeho práci a tak trochu zareagovat Takže, jak jsem říkal, chtěl bych poděkovat zpravodajovi za jeho námahu a chtěl bych využít toho, že tady není moc lidí, abych si vzal slovo a zareagoval na to, co říkal kolik Lin. E, za prvé, on je příliš mladý, nezažil 68. rok a já si myslím, e, že rok 1968 byl velice důležitý tehdy. Přátelé pana Kona Bendita říkali slova, nečiny. A já si myslím, eh, že eh, současná vláda velmi dobře přijala za své toto moto, protože slyšíme pořád slova, ale pořád jen čekáme na činy, které by situaci skutečně nějak změnily. A když se podíváte na analýzu krize, tak eh, jestli stejně jako já pozorujete situaci, tak vidíte, že za několik měsíců, aniž by se cokoliv stalo, se najednou analýzy mění je stejný počet analýz jako ekonomů, pokud nejsou ty analýzy přímo rozporné. A, každý navrhuje úplně jiné řešení. Já jsem studoval ekonomiku, potom jsem se obrátil spíše k právu, což bylo možná hm, lepší. Každopádně situace se nemění, ale analýzy se mění. To, co říkáme, se mění a od velké krize, když mluvím o tom, co se děje ve Francii, se dostáváme ke krizi, ze které se prý teď vynořujeme. Já nevím, já nemám pocit, že by země, které se nachází ve špatné situaci, se nějak vynořovaly z krize. Mluvíme o fiskální disciplíně, ale potřebujeme růst. Růst, ale jak? Já jsem poslouchal, co jste tu říkali. Je třeba udržitelnost, abychom měli růst a potřebujeme růst, abychom měli udržitelnost. To je um, Eh, stejné jako co bylo dřív, vajíčko nebo kuře. Já si myslím, že je velmi důležité si uvědomit, když jsme ve špatné finanční situaci, že prioritou je obnovit rovnováhu. A musíme tak udělat spravedlivým způsobem. A z tohoto hlediska samozřejmě můžeme kritizovat to, co se děje v zemích, které se nachází ve špatné situaci, kde rozhodují lidé, kteří jsou poměrně nezodpovědní, kteří prostě navrhují řešení, aniž by skutečně hodnotili jak tato řešení budou fungovat eh, ve skutečnosti. Eh, parlament eh, odhlasoval ještě zásadnější řešení v Řecku, které ale nepřinesou žádné zlepšení situace. Já si myslím, že zpravodaj se chce soustředit na tuto věc. Samozřejmě, že je třeba najít nějaké kompromisy. Doufám, že pro Lima to neznamená, že se prostě připojí e, k tomu, co si myslí ostatní. To by samozřejmě nebyl kompromis. Musíme najít nějakou rovnováhu, pokud chceme, aby naše práce. Je pravda, že je to poměrně nevýznamná zpráva, ale pokud chceme, aby to vyslalo nějaký signál, tak, jak to bylo řečeno, nesmíme z toho dělat vánoční stromeček, ale prostě tam vyslat eh, dva, tři silné signály, abychom dali jasně najevo, jaká je pozice parlamentu v této nesnadné otázce. Děkuji. Děkuji. Hlásí se někdo další? Prosím, Anne. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, Sharon. Dovolte mi několik poznámek, když už máme tu možnost eh, o tomto diskutovat. Základem připomínky Jean Paula je vlastně to, že několik hodin před velmi důležitým hlasováním o velmi důležitém balíčku zde v Evropském parlamentu, hlasování o úsporných opatřeních v době recese, kdy máme eh, hospodářský pokles asi 6,3% a zaměstnanost eh, vyšší než tak v této situaci nám dává zpráva pana Paloneho možnost diskutovat o nápravných opatřeních, která v Evropě můžeme používat, zejména přímo v těch zemích, které se potýkají s krizí nejvíce. K mým poznámkám eh, chtěla bych v první řadě poděkovat panu kolegovi za odvedenou práci a za předložený návrh zprávy. Ráda bych zdůraznila, že jsem přesvědčena, že Usnesení Evropského parlamentu musí být vyváženější a realističtější. A to znamená, e, v souvislosti s tím, o čem hovořil kolega Liem, že podle mého názoru musí Evropský parlament zohlednit veškeré nové informace, které v tuto chvíli máme k dispozici. Například celosvětové uznání výhledu eh, Mezinárodního měnového fondu. Je potřeba zohlednit eh, špatné odhady takzvaného fiskálního multiplikátoru. Musíme se zaměřit na potřebu růstu. Zde si myslím, že čím déle to budeme ignorovat, čím více se budeme snažit to nevidět, tak tím více se nám to bude tlačit zadními vrátky do krátko i dlouhodobé fiskální stability. Musíme zohlednit kapacitu, kapacitu příjmu a musíme zohlednit i dynamiku stability dluhů. Nedávné rozhodnutí o evropském semestru které mimo jiné po komisi požadovalo více strukturálních reform a fiskální e, nástroje příznivé pro růst s ohledem na strategii EU 2020 ze strany členských států, e, musí být rovněž do našeho usnesení e, zahrnuto. A každopádně, abychom zabránili nedorozuměním, bychom neměli Eh, do tohoto usnesení zahrnovat nějaké, nějaká různá opatření pro jednotlivé členské státy, což nutně povede k odlišnému zacházení s členskými státy. Zpráva rovněž zdůrazňuje všechny různé aspekty angažovanosti členských států ve fiska, v procesu fiskální konsolidace. Nicméně podle mého názoru je potřeba sem ještě dodat celou řadu dalších věcí pro propagaci a implementaci toho, čemu, čemu říkáme Eh, integrovaný a konkrét, konkrétní proces řešení fiskálních a hospodářských problémů jednotlivých členských států. Je potřeba také zohlednit ten fakt, že hospodářský propad, který očekáváme eh, za rok 2012 v celé eurozóně, je eh, spjat s hospodářskými, ale i sociálními tenzemi, což bude mít negativní vliv na snahy členských států a bude to znamenat i negativní růst pro Eh, sociální a hospodářský život v Evropské unii. Pokud jde o předložené pozměňovací návrhy a poznámky k ním, které jsme si vyslechli od stínových zpravodajů, dalších kolegů a pana zpravodaje, eh, k tomu si myslím, že přesně jak říkal pan Pallone, myslím si, že tato zpráva a vůbec většina pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, mají za cíl vylepšit tuto zprávu, já bych jenom indikativně zmínila pozměňovací návrhy, které, eh, jak jsem řekla na začátku, zdůrazňují eh, veškerý nový, abych tak řekla, důkazní materiál, který máme k té sestupné spirále, eh, ve které, jak se zdá, jsme zabředlí, včetně toho fiskálního multiplikátoru. Faktem je, že nemáme možnost kontroly a to proto, že nejsme schopni eh, jasně nastavit a implementovat prorůstové fiskální politiky. Myslím si, že je nutné do této zprávy zahrnout pozměňovací návrhy, které se budou snažit říci jasné stanovisko pro tuto složitou situaci. Pokud budeme chtít pouze politiku úspor bez vize a bez, bez programu a budeme ji chtít dosáhnout udržitelného eh, systému veřejných financí, nepůjde to. Nakonec mi dovolte ještě jednu poznámku, která velmi úzce souvisí s diskuzí, která se zde dnes odehrává a odehrávat bude a se všemi poznámkami, které zde zaznívají. Eh, přes všechny různé politicky motivované názory, které zde zazněly, bych ráda vyzvala všechny kolegy, aby také zvážili eh, zvážili ta čísla, která se objevují na první straně International Herald Tribune, a eh, která se objeví u titulku, že veřejnost ztrácí důvěru v evropské instituci. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že někdo další se nehlásí. A tím pádem dostane slovo pan zpravodaj Alfredo Palone. Jo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl především poděkovat všem kolegům, který, kteří si vzali slovo, protože si myslím, že takové společné volby eh, k těm dochází právě v takových chvílích, eh, ve které se teď v Evropě nacházíme i po celém světě. My chceme vylepšit situaci, která je v této chvíli na našem světa dílu opravdu špatná. Některé země opravdu trpí. Takže já jsem rozhodně pro politiku pomoci, na politiku, která musí vést k růstu. Podívejte se, my tady mluvíme o fiskálních politikách, které by měly být více orientovány na růst. Já s tím naprosto souhlasím, ale nemůžeme se na to omezit. Musíme se podívat na to, kde přesně chceme ořezávat z hlediska veřejných struktur, se kterými má eh, spousta evropských zemí problém. Situace je přímo znepokojivá v mnoha zemích. Počínaje tou naší, aniž bych tady chtěl někoho urazit. Takže já si myslím, že aspoň podle mě je naším úkolem se více snažit investovat do růstu a snažit se co nejmí, nejméně zvyšovat daňové zatížení podniků a rodin, protože v mnoha členských státech je teď veliký daňový tlak na společnosti a na domácnosti a to by mohlo vést k recesi. Vnitřní trh v Evropě eh, se redukuje. Je to pravda, dokonce i v Německu, obzvláště na jihu Německa. A tohle jsou úvahy, kterým se prostě nemůžeme vyhnout. Takže ta diskuze bude zcela otevřená. Já bych chtěl jen odpovědět kolegu Andemovi. Možná jsem to špatně vyjádřil. Já nejsem člověk, který eh, by eh, se snažil vyhnout přímému vyjádření a který by tvrdil, že má pravdu. Já eh, takový vůbec nejsem. Já vždy ponechávám prostor úvahám. Já prostě nejsem takový, abych řekl, podívejte se, já si myslím, že je to takhle a tak to musí být. To tedy rozhodně ne. Já, když zasednu k vyjednávacímu stolu, tak tam jdu proto, abych diskutoval s ostatními. A ne proto, abych praštil pěstí do stolu a řekl, že prostě je to tak, jak říkám já. Samozřejmě, že já bych chtěl podpořit spíš moji tezi, Podívejte se například společně s dalšími kolegy u pozměňovacího návrhu 79. Tam je taková hezká diskuze, jestli to má být eh, více než jedna nebo, ne, nebo méně než jedna, co se týká toho fiskálního kocientu. Eh, já eh, jsem pro ten názor Mezinárodní komise, že to má být méně než jedna. Ano, ale budeme o tom jednat. Já rozhodně nechci dospět ke kompromisu takovým způsobem, že bych řekl prostě, tohle je naše linie a rozhodně nemůžeme jednat o ničem, co jde proti tomu. Většina pozměňovacích návrhů, které jsem četl, by podle mě mohly být inkluzivní. A mohly by se do té zprávy zapracovat. Takže jen jsem chtěl eh, tohle zdůraznit, chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří si vzali slovo, s tím, že se setkáme 12. listopadu a doufám, že na tom budeme moci zapracovat. Pokud to bude nutné, tak se sejdeme znovu, abychom dospěli eh, k nějakému společnému rozhodnutí, které bude mít podporu alespoň většiny. Rozhodně nechci nikoho z té debaty vyloučit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Hlasování je naplánováno na 19. listopadu. Eh, snad se nám podaří dostat toto téma na plenární zasedání v prosinci. Děkujeme tedy mnohokrát, Alfredo, a dostáváme se k bodu číslo 8. Rámec záchrany a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků a e, je to návrh zprávy Gunara Hökmarka, kterému tímto dávám slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také stínovým zpravodajům, se kterými již e, proběhla e, schůzka. Dovolte mi říci na úvod toto. Toto je velmi e, složité téma. Chceme navrhnout rámec pro krizové řízení v bankách. Je to velmi technické téma, téma velmi složité. Vůbec ten celý kontext je složitý. A e, tím pádem e, si velmi snadno lidé ponechávají otevřeno, otevřenou mysl k jednotlivým návrhům je poměrně snadné stranit tomu nebo onomu argumentu, je snadné vnímat, že můžeme věci řešit různými způsoby. Ale je samozřejmě zároveň důležité vědět, o čem se přesně mluví, abychom znali technické podrobnosti tohoto návrhu. Já už jsem říkal, že toto téma eh, má za cíl v podstatě oživit kapitalismus a potřebuje Eh, to je tady velmi hrubě řečeno, a potřebuje širokou podporu celého politického spektra. Pokud jde o banky, tak chceme implementovat pravidla v tom smyslu, že zisky, ale i ztráty půjdou na vrub majitelům. A na tom se asi všichni shodneme. Žádný socialista, liberál, konzervativec ani křesťanský demokrat eh, by s tím asi Eh, neměl velký problém. A to je politické východisko. Ovšem zcela vážně, zároveň tím vlastně řešíme ten náš společný problém. A tím, podle mě, jsme zahájili proces nalezení také společného řešení eh, v rámci diskusí v tomto výboru. Několik dalších věcí, kterých musíme dosáhnout, pokud jde o eh, rámec krizové zprávy, je důvěra a důvěryhodnost. A těch dosáhneme nejenom těmito rámci. Musíme zdůraznit, že tento parlament, tento výbor, přesně ten stejný problém řeší v celé řadě ostatních otázek, které jsou velice důležité. CRD4 a systém pojištění vkladů, což jsou jedny z nosníků takzvaného single rulebook, souboru pravidel pro řešení krize. A z hlediska tohoto výboru si musíme uvědomit, že máme zvláštní zodpovědnost za to, aby tento single rulebook byl co nejdříve zaveden. Protože ten právě bude předpokladem, ten právě vytvoří půdu pro všechny ostatní diskuse, pro všechna ta témata, která se skrývají za tím, čemu říkáme bankovní unie. Ale podle mě je naše práce ještě důležitější, protože single rulebook implikuje, nespochybňuje, implikuje e, stejné podmínky ve všech členských státech v EU. A já si myslím, že přesně tuto společnou perspektivu potřebujeme. Potřebujeme e, zachovat Unii celistvou musíme zabránit fragmentaci do co největší možné eh, míry. Já vím, že já se vyjadřuji občas poměrně ironicky zde v tomto výboru, ale eh, fakt, eh, a občas říkám, že v podstatě, když řešíme nějaký problém, tak vždycky vytváříme novou unii, takže dříve nebo později budeme mít unii proti chřipce. Ale zcela vážně musíme mít unii, o kterou se budeme chtít starat. Už teď nás to stálo hodně práce, hospodářsky i politicky vzato. E, ale dospěli jsme do tohoto bodu a teď je naprosto zásadní vyhnout se fragmentaci, protože nikdy nebudeme mít lepší dohled, nikdy nebudeme mít lepší stabilitu, pakliže budeme fragmentováni v rámci Evropské unie. A myslím si, že právě tento rámec, právě tato směrnice, je důležitým stavebním kamenem této naší snahy. Já si myslím, že tím pádem všichni musíme jednat vážně a co nejvíce se zasadit o to, aby tento balíček úspěšně prošel. Návrh komise můžeme jedině přivítat. Je to návrh dobrý a přivítan by měl být. Obecně to je fakt, že byl měl přijít asi mnohem dříve. Ale s tím už nic neuděláme a teď ho musíme co nejdříve řešit. Rád bych, abychom eh, v této složce dosáhli výsledků co nejdříve a samozřejmě paralelně s ostatními tématy, která řešíme. Nesmíme příliš čekat. Na druhou stranu, pakliže se budeme snažit vyřešit eh, všechny problémy najednou, pokud jde o bankovní unii, euro, eurozónu a tak dále a tak dále, tak s tím nikdy neskončíme. Jak víte, je dost složité samo osobně prosadit eh, CRD4, prosadit systém pojištění vkladů. A podobné to bude i s těmito směrnicemi. Eh, faktem je, že pokud eh, si ukousneme příliš velké sousto a budeme řešit příliš témat najednou, tak to způsobí, abych tak řekl, dopravní zácpu, nebudeme mít čas na nic a v podstatě to eliminuje veškeré naše snahy a nápady i v ostatních oblastech. Ve svém návrhu zprávy jsem zpracoval několik témat, několik přístupů. Jednak tedy je potřeba zajistit, že Unie zůstane pohromadě. Zajistit, že toto téma projde parlamentem a že se bude týkat stejně všech členských států EU. Druhé téma, a to je i záměrem návrhu komise, je vyjasnit a zajistit, abychom rozlišovali mezi tím, kdy v nějakém veřejném tématu jedná stát a kdy nejedná. To je velmi důležité, abychom se vyhnuli eh, vlastně celé řadě útoků na morální podstatu tohoto návrhu, aby naše práce nepřišla niveč. Až eh, legislativa single rulebooku eh, bude k dispozici a v plné síle, dospějeme snad do situace, kdy nebudou krachovat žádné banky, ani velké, ani malé. Doufáme, že se to dít nebude, ovšem tušíme, že se to asi dít bude, že ano. Nicméně pomocí této legislativy se nám podaří vytvořit stabilní systém, který eh, vytvoří tu realitu, eh, že už nám banky nebudou eh, tak často krachovat. Pokud by k tomu dojít mělo, tak se nám nejenom podaří oživit kapitalismus za pomoci socialismu, eh, socialistů, liberálů a všech ostatních politických frakcí, bude to také znamenat, že odpovědnost konečně bude v rukou managementu, podílníků a vůbec řízení daných bank, což bude, jak doufám, znamenat precedens, který eh, povede k vytvoření zdravějšího prostředí v, bankovních sektor, v bankovním sektoru v EU. A proto zde zavádím různé fáze pro eh, hospodářskou obnovu a řešení problémů. Banka je instituce, která, eh, za kterou jsou zodpovědní podílníci. To znamená, v jednotlivých členských státech do tohoto vztahu nesmí zasahovat více či méně stát. Eh, trhy nesmí mít pocit, že za banky si bere odpovědnost stát. Protože to je etický problém. a proto ve své zprávě jasně vymezuji pojmy obnova a řešení problémů. Například eh, položka o zvláštních manažerech. Eh, tento bod eh, jsem posunul do, toho, do, toho, do té části legislativních řešení. Vím, že se to řeší i v, v radě. Protože fakt je, že když stát intervenuje v nějaké bance, tak to implikuje, že za tu banku si berou odpovědnost daňoví poplatníci. A tyto šedé zóny jsou nepřijatelné. Musíme mít jasně oddělenou situaci, do které, ve které jsou zodpovědní podílníci banky, vedení banky a kdy je za ní odpovědný stát. Další věc, která je pro mne velice důležitá a prezentoval se mi zde i v průběhu předchozích diskuzí, je toto je potřeba jasně nastavit rozdíl mezi bankou v krizi a bankovní krizí. A to není hra se slovy. To je skutečně zásadně odlišná situace. Pakliže máme jednu banku, nebo jednu nebo dvě banky, které se dostanou do, ob, do obtíží, je to úplně jiný problém, než když máme bankovní krizi, krizi bankovního systému. A vůbec eh, tyto krize v uvozovkách mají eh, úplně jinou charakteristiku. Pak, když máme bankovní krizi, tak je to krize systematická, systemická. Znamená, že existují v hospodářství obrovské nerovnováhy, které vytvářejí obtíže pro systém jako takový. A to může znamenat recesi, hospodářský pokles, globální krizi, eh, krizi na trhu s nemovitostmi a další makroekonomické nerovnováhy kde a v této situaci jsou na tom některé banky lépe, některé jsou na tom hůře. E, podle toho, jak dobrý nebo jak špatný ty banky měly nebo mají management. Nicméně ten problém jako takový e, pochází z nějaké externí situace. Ovšem pak, když máme banku v krizi, tak jde o jednu banku, jejíž management, jejíž podílníci učinili špatná rozhodnutí, nezvládli rizika, možná měli špatný eh, podnikatelský model nebo cokoliv dalšího. Je to problém, který pochází z té banky samotné. A v tomto kontextu je podle mě návrh komise dostačující. Je nutné však také zohlednit, co budeme dělat, pakliže nastane takováto systémová krize která nastala a která se nám e, v budoucnu jistě dříve nebo později také objeví. Konec konců tyto krize jsou cyklické a vracejí se je asi složité, obtížné říci, e, systémovou krizi budeme řešit tak a tak. To je podobné, jako když ve vojenství generálové plánují, jak vyhrát už prohranou válku, že ano? budoucí krize nebudou stejné jako krize minulé. Z různých důvodů, z celé řady důvodů. Jednak z důvodu dějiného a jednak z toho důvodu, eh, že ta minulá krize byla předtím legislativně zajištěna asi dostatečně a příští krize naopak bude hledat mezery ve stávající legislativě a bude vycházet z nich. A já si nemyslím, že kdokoliv z nás by mohl zvednout ruku a říct, já jsem přesvědčen, že v budoucnu žádné bankovní krize nebudou. A právě proto je potřeba zajistit, abychom měli dostatečnou legislativu, abychom se před těmito krizemi chránili. A teď se tedy dostávám k těm svým dodatečným návrhům oproti původnímu návrhu komise. Snažil jsem se jasně určit rozdíl mezi krizí banky a krizí bankovního systému. Proto také v návrhu zprávy řeším otázku definice systémové krize, otázku eh, intervencí a nástrojů, eh, jakými s takovouto krizí bojovat. Ehm, například mezi nástroji, které navrhuje komise, berlínský nástroj, který vítám, a pak jsem tam zahrnul také eh, veřejné intervence, kapitálová partnerství, Eh, plné dočasné vlastnictví a plné vlastnictví bank. Rád bych řekl eh, levému křídlu eh, tohoto sálu, že to není proto, že bych nějakým způsobem inklinoval k levici, k socialismu. Jde mi pouze o to, abych definoval, za jakých podmínek je přijatelné, aby stát intervenoval. V reálné situaci, pakliže nastane bankovní krize a pakliže hospodářství nějakého členského státu je v hluboké krizi, má velké, velké problémy, pak vždy bude existovat poptávka po veřejné intervenci, po státní intervenci a občas právě tato intervence bude jediným nástrojem, který máme, abychom bojovali se strachem, a který můžeme použít na to, abychom obnovili důvěru a důvěryhodnost těchto institucí. Takové jsou zkušenosti, eh, které máme ze současné systémové krize. Samozřejmě musíme se tomu vyhnout, co do největší možné míry, ale pakliže už tato situace nastane, bude potřeba zajistit, abychom měli řádnou legislativu, která zajistí, že nebudeme dělat něco, co není nutné která zajistí, že si přesně stanovíme hranice, kdy něco můžeme a kdy už něco nesmíme. A občas myslím si, že v těch rozpravách, které zde vedeme, se objevuje nedorozumění v tom smyslu, že e, příprava legislativy pro veřejné intervence otevírá dveře těmto intervencím. Já si myslím, že to je přesně naopak. Já si myslím, že když vytváříme takovouto legislativu, tak přesně určujeme hranice, kdy ano a kdy ne kdy prostě stát intervenovat bude a kdy naopak e, zůstane stranou. A to bych rád, abychom v tomto výboru se stínovými zpravodaji ještě diskutovali. Dále je to zde ten berlínský nástroj. To je jeden z velmi, z velmi důležitých nástrojů v rámci sady navržené komisí, ovšem je to nástroj velmi specifický. Je to nástroj výborný až do chvíle, kdy ho potřebujete použít. On má velmi dobrý předjíma, efekt předjímání, ovšem v systémové krizi nám může činit eh, potíže tím, že v podstatě nakazí finanční trh určitým, určitým přístupem. Proto jsem právě navrhl další nástroje veřejných intervencí, a konec konců mezi stínovými zpravodaji tato diskuse již byla zahájena. Hovoříme o tom, jakým způsobem tento nástroj rozvinout, rozpracovat tak, aby byl důvěryhodnější a aby byl lépe aplikovatelný v případě systémové krize. Já se k tomu chci ještě vrátit na techničtější úrovni eh, se stínovými zpravodaji, ale měli bychom to diskutovat i zde v tomto výboru, abychom věděli, na čem jsme. Možná bude potřeba řešit, jak vysoký dluh už bude spadat pod působnost tohoto nástroje. Já upřímně odpověď neznám, proto, eh, proto bychom to měli diskutovat. Ovšem, já správnou odpověď neznám. Ano, Ole, Ole Schmidt se na mě dívá velmi významně. Ono to je opravdu důležité, zachovat si otevřenou mysl, jakým způsobem nastavit berlínský nástroj, tak abychom zajistili, že se bude používat jen když je to zapotřebí, tak aby to byl důvěryhodný nástroj a aby byl také efektivní pro řešení problémů bankovní krize. Tak a abych už to trošku zakončil, paní předsedkyně, dovolte mi říct ještě toto. Pokud jde o financování e, řešení e, problémů v bankovních systému, e, já si myslím, že ze celé řady důvodů by se mělo jednat o financování ex ante, nikoliv ex post. Já vám řeknu dva důvody. Pakliže máte exponované fondy pro řešení eh, těchto krizí, zjistíte velmi záhy, že nemáte dost peněz. V systémové krizi s financováním ex post eh, v podstatě je vždy nedostatek peněz. Takže to, že něco takovýmto způsobem vyřešíte, je pouze iluze. Druhá, druhý aspekt je, že pakliže máte financování ex post, tak ty banky, které se chovaly dobře, nedostanou nic, zatímco budeme financovat pouze ty, kteří se chovali špatně. A já jsem to říkal i na tom veřejném slyšení. To je v podstatě jako kdybychom všem společnostem, které se chovají slušně, řekli, musíte zaplatit za ty, které se chovají neslušně. Podobně jako kdyby všichni poslanci, kteří jsou ukáznění, platili za ty neukázněné. To je kolektivní vina a není to přípustné. Eh, já nebudu na nikoho ukazovat, eh, ale vážně, musíme mít financování ex ante, které bude důvěryhodné, které bude k dispozici a eh, o kterém budou všichni přesvědčeni, že funguje. Jinak je to bezpředmětné. A nakonec, paní předsedkyně, rovněž zde hovořím o Eh, jiném způsobu využívání systému záruky vkladů, eh, než jak je uvedeno v návrhu komise, mělo by být dobrovolné, eh, aby členské státy půjčovaly peníze jiným členským státům v době krize. Celkově vzato je to téma, znovu opakuji, velmi důležité. Je mi velkou ctí být i zpravodajem na toto téma. Mám už mnohé zkušenosti z velmi plodné a zajímavé diskuse se stínovými zpravodaji. Těším se na diskuse v stávající rozpravě a těším se také na příští schůzku se stínovými zpravodaji. Myslím si, že se nám podaří vypracovat velmi důležitý stavební kámen této Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. Uh, um, Děkuji. Lisa tu dnes není. Uh, bude někdo formálně mluvit za ní? Vy? Eh, ne, myslím, že ne. Já budu mluvit za sebe později, ale chtěl jsem vám jen říci, že Líza se omlouvá, že nemohla přijít. Dobře, děkuji. Tak v tom případě mm, nejdřív projdeme stínové zpravodaje a potom se dostaneme k ostatním řečníkům. Wolf. Děkuji, Sharon. Já budu mluvit německy, protože tady mám návštěvníky z Rakouska z Německa kolegy z univerzity, kteří dříve také pracovali v managementu a podnikatel. takže budu mluvit německy. Kdo ještě pochyboval o tom, že toto téma je vůbec jedno z nejdůležitějších, které projednáváme v tomto legislativním období, se mohl o tom přesvědčit včera večer, když předseda eh, Mezinárodního ekonomického centra z Londýna nám objasnil, že vlastně již drahnou dobu eh, bylo zjevné, že mnoho bank banek eh, byly ve velkých potížích a proto můžeme jenom přivítat, že komise teď, relativně pozdě, ale ještě ne příliš pozdě, předložila tento návrh na stůl. A chci se připojit k mému předřečníkovi. E, nepovažuji je to za vyvážené a vedoucí k cíli, ale sdílím názor Hekmara, že v jednotlivostech e, existují možnosti, jak to zlepšit a o tom bych chtěl teď krátce pohovořit. E, s tímto návrhem Komise také předložila návrh k bankovní unii a v tomto návrhu o bankovní unii se stávající ze třech pilířů a sice dohledu, e, záchranného, záchranného mechanismu a záchranného valu e, Myslím si, že bychom neměli vyčkávat, až se skončí diskuze o tomto návrhu bankovní unie, ale měli bychom se zaobírat tímto návrhem tak, jak přišel z komise. Eh, nejdřív řeknu, v čem souhlasím s Gutmarem a potom si dovolím udělat pár poznámek bodům, kde to či ono vidím jinak. Jasné je, že všechny banky by měly spadat do tohoto návrhu. Musíme se zaobírat tím, do jaké míry eh, v principu subsidiarity jednotlivé členské státy budou stanovovat, jak často je třeba rozvinout takové rezoluční plány. Bude to dělat nějaký centrální úřad, nebo to budou dělat členské státy? Jak je to rozhodnuto? Vítám, že Gunor vyňal tam ty papíry z Berlína. Er je dobré, když říká, že jiné pojišťovací systémy je třeba nazírat prostě v národním měřitku, zůstávají ve vnitrostátních kompetencích a pakliže by měli se rozhodnout působit jako poskytovatelé úvěru v mezinárodním měřitku, má to být ponecháno jim, ale oni nemají pod to spadat. Myslím si, že návrh komise nástroj Bellingu bere jako hlavní nástroj a že je to správné. Ale jak Gümer řekl, äh, tento efekt äh, však je ohrožen tím, že zmizí, nebude-li jisté, že budeme mít takový bail-in nástroj, skutečně budeme mít pro něj také potenciální investory. Nemůžeme animovat banku k tomu, aby si obstarala nějaké papíry z jiných bank, které mají rizika velká. To by znamenalo, že to riziko nebude vymezeno, ale bude, jako stane se břemenem na jiných ramenou a to nemůžeme připustit. Další otázka je, kdo by mohl být investorem a pro něco takového. Mají to být pojišťovny. Pojišťovny mají tu výhodu, že mohou nesnést riziko během dlouhého období. Mohou to tedy rozdělit, pakliže eh, by něco šlo špatně. Znamená to, že by se pojišťovna tím pádem nedostala okamžitě do nouze, ale na druhé straně eh, by vlastně pojišťovna musela slíbit, že bude co možná dobře nakládat s penězi a tento slib by nemohla splnit, protože kdyby to byly nějaké důchodové pojišťovny, my nechceme, aby důchodní pojišťovny se účastnily těchto bail-in nástrojů, eh, protože víme, kolik procent ztratili v minulém roce. To znamená, budeme muset přemýšlet o tom, kdo Eh, když na to přijde, by mohl být skutečně dobrým investorem. Za druhé, tady máme otázku, jak je třeba nakládat se státními dluhopisy, které mají jenom krátkou dobu do běhu. Gutman hovoří, abychom tam z toho vyloučili 10 až 6 měsíců. Komise tady byla daleko zdrženlivější a řekla jenom do jednoho měsíce. Myslím si, že by to mělo být delší než jeden měsíců. Jestli je šest měsíců um, přiměřená doba, to bychom museli ještě projednat. To si skutečně nejsem jist. Otázka je, jak velký má být vůbec ten nástroj Bailin. Diskusy, kterou jsme měli s odborníky, říkají, že by to mělo být 5% totálních aktiv a ne jenom jako rizikově ohodnocených aktiv. to se mi zdá být dobrým přístupem. Samozřejmě, to je teda slovo do pranice, 5%. A někteří říkají, že by to mělo být dokonce více, ale zohledníme-li, že už o pravidel vlastního kapitálu chceme stanovit přísná pravidla a připočítáme to k tomu, dostaneme se k takovému procentuální číslu, které bude velice náročné pro normální finanční institut. Domnívám se, že záchranné plány by neměly být prováděny pouze na nějaké skupinové úrovni, ale na, na solo úrovni, čili nejenom tam, kde se konsoliduje, nejenom u mezinárodně činných podniků, ale i u jejich ceřinných společností. Jinak budeme konfrontováni s problémem nedostatečného dohledu. Otázkou je, kde vůbec by měl mít sudlo takový úřad? Bylo by to mm, v blízkosti dohledového úřadu nebo uvnitř dohledového úřadu jako takového nebo organizačně a přitom organizačně oddělená jednotka? To je otázka, která musí být ještě vyřešena a která zůstává otevřená. Jsem s Gunerem, když říká, že bychom kromě toho bail-inu, jak se s tím tady počítá, vymezit i další možnost pro státní intervenci. Myslím si, že dějiny nám ukázaly, že je velice pravděpodobné, pakliže v příštích několika letech, a teď nehovořím o zítřku, po zítřku může to být i pět let, zase budeme mít nějakou krizi, že finanční instituce ty nebudou ještě dostatečně vybaveny nástroji natolik, abychom to mohli vyřešit bez daňových poplatníků a bez vlády. Existuje velké nebezpečí, že to takové bude a v tom případě se domnívám, je postup, který navrhuje Gunnar smysluplný. Hovoří ze zkušenosti, protože on působil v rozhodujících místech ve Švédsku v 90. letech, eh, když se tam zhroutil bankovní systém a ví velice dobře, o čem hovoří. Poslední bod je samozřejmě jasný. Fondy. Oba ty fondy musí samozřejmě mít své financování. Nemůžeme, když už dítě spadlo do studny říct, že teprve potom otevřeme tu krabici nebo ten hrnec penězi a budeme je tam strkat. Rozhodující je, aby jednotlivé členské státy možná se to změnit za pět nebo za deset let, ale teď by to měly státy dělat podle jednotných pravidel. Problém, s kterým se teď potýkáme, je, že některé státy prostě tvoří speciální fondy u některých bankovních domů, ale ty se liší, jejich používání se liší různě. Ve Švédsku se to dělá pro něco jiného, jinde v jiných zemích se dá, investují se do něčeho jiného, v jiných zemích se, se to udržuje jako úspory. A to by mělo být sjednoceno. Jinak prostě nebudeme mít eh, žádnou rovnou úroveň mezi finančními instituty. Celkově musím říct přístup Guntera je velice dobrý. Eh, zatím skutečně jsme měli velice plodné diskuse se stínivými zpravodaje a jsem si jist, že budeme smysluplně spolupracovat. Uh, thank you. Um, I've got Philippe. Next on my next Philippe. Hmm, děkuji. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Gunare, já jsem se rozlobil, protože když si říkal, že se všichni shodneme na tom, že nechceme socializovat ztráty a privatizovat eh, zisk a že s tím jistě všichni souhlasí. Socialisté, mm, EPP a tak dále, ale neřekl si, že také zelení. No, já jsem to tak myslel. No, tak teď vážně. Já bych se jenom podíval na tu vaši zprávu. Vy už jste samozřejmě okomentovali tu zprávu komise, takže to já nebudu opakovat. Tak zaprvé k tomu bailinu. Já s vámi mohu souhlasit, že ten nástroj musí být funkční. Nemohu souhlasit s tím, že by se to mělo vyškrtnout, ale myslím, že to ani nechcete. Chtěl eh, bych vám poblahopřát k tomu slyšení. Byla to jedna z nejužitečnějších diskuzí, Eh, kterou jsem k tomuto vůbec slyšel v rámci výboru Ekon, to bylo opravdu výborné. My potřebujeme bail-in druhu toho dluhu, který bude skutečný. To znamená, že to musíme omezit tak, abychom se rozhodli, kdo přesně toho může požívat. A vzhledem k tomu, že víme, že největší překážkou eh, k tomuto je potenciální dominový efekt, tak to nemohou používat instituce, které by propagovaly systémovou krizi. A já souhlasím s mnoha věcmi, které jste říkal. Musíme se rozhodnout, kdo může tento nástroj používat. A samozřejmě, že když eh, z toho vyloučíme některé instituce, tak toho nemohou používat na primární úrovni, ale ani na úrovni sekundární nebo terciární jako třeba derivativní nástroje. To prostě nemůžeme tolerovat. Takže pokud zakážeme nějaké eh, bance mít eh, bail-in dluh nějaké jiné banky, tak to musí být zakázáno jakýmkoliv způsobem. Za druhé, co se týká eh, nějakého žebříčku pro různé nástroje státních intervencí. Já souhlasím s tím, že to je takový konečný cíl, měli bychom k tomu něco říci, ale já bych k tomu měl pár věcí. Jednak, podle mě je tohle v podstatě totéž jako zbraně hromadného ničení. To je skoro jako atomová zbraň, kterou máte a radši byste ji nepoužívali, ale pro vašeho nepřítele není nikdy jisté, zda ji použijete a kdy. Takže to prostě nesmí být nějak automatické. pak by to mohly používat banky, aby řídili své chování. Věc, která musí být předvídatelná, je, že to vlastně bude taková atomová zbraň v tom smyslu, že to v podstatě úplně zničí akcionáře a držitel dluhopisů. Nemůžeme mít žádné státní intervence, které by zachránily jiné držitele dluhu nebo kapitálu. To musí být jasné, to musí být předvídatelné, ale podmínky, za jakých eh, státy budou intervenovat, by neměly být předem příliš jasné. A dále, já vidím, že jste vyškrtnul ta ustanovení, která v podstatě říkají, že pokud eh, ten plán na obnovu nebude dobrý pro banku, tak musíme tu banku změnit tak, aby prostě se dělala tomu plánu. To znamená, eh, že ten orgán společně eh, s dozorcem musí být schopni tu banku změnit tak, aby mohla být zachráněna. Já bych s tím tak úplně nesouhlasil, že by některé bankovní instituce prostě nebyly zachránitelné. Také vidím, že tam trošku omezujete rozsah působnosti těch eh, stresových testů, těch zátěžových testů. abychom měli takovou širokou oblast testu. Já myslím, že tohle je docela těžké naplánovat pro systémovou krizi a pokud tato nastane, tak pravděpodobně bude intervenovat stát, ale přesto si myslím, že je způsob, jak zajistit, že banky budou eh, méně zranitelné vůči systémovým krizím. Například mohou být méně propojené s ostatními. To je věc, o které si mohou rozhodnout sami. To je v podstatě součást odolnosti vaší instituce. Eh, co budeme dělat s tím orgánem pro řešení eh, krizí a eh, s dozorčím orgánem, jestli chceme, aby to bylo pod jednou střechou nebo ne, o tom můžeme diskutovat, ale mně tady jde hlavně o efektivitu. Já si opravdu přeji něco, co bude jednak fungovat a jednak, pokud budeme muset intervenovat, abychom zachránili nějakou instituci, tak chce jasná exekutivní rozhodnutí. To je jeden z mých hlavních principů. Souhlasím také s tím, co tu říkal kolega, že ty plány na záchranu eh, musíme kombinovat. Musíme je kombinovat na obou úrovních a měli bychom eh, ty záruky vkladů vyčlenit z tohoto procesu. Už jsme říkali, eh, že eh, finanční prostředky by na to měly být vyčleněny předem. Eh, co se týká bankovní unie, já o tom nechci mluvit detailně, ale mít jediný dozorčí orgán pro evropské banky, aniž bychom měli sjednocený systém pro záruky vkladů a pro řešení sporů a krizí to prostě není funkční. Je to v podstatě to tež, co jsme dělali v CRD 4. Já opravdu nechápu, proč musíme pořád čekat a čekat na další text. My už text na stole máme, tohle je možnost to prostě udělat pořádně. A já si myslím, že bychom měli využít možnosti zdůraznit tady, že potřebujeme nejen systém pro e, řešení krizí nebo pro záruky vkladů, ale Měli bychom alespoň pro všechny, kdo se toho budou chtít zúčastnit, zajistit nějaký integrovaný fond eh, pro ten orgán řešení krizí a eh, pro záruky vkladů. To je věc, kterou potřebujeme, protože jinak to fungovat nebude. A uzavřel bych to možná takovou filozofičtější úvahou. Gunnar, ty si říkal, že většinou jako politici jsme si jistí svým názorem. A ty si řekl, že v tomto případě si ale moc jistý nejsi. A já s tebou souhlasím, neměli bychom se chovat, jako by toto byla nějaká exaktní věda, jako kdybychom věděli přesně, co je třeba udělat. Já se obávám, že by to mohlo být použito k tomu, že nic dělat nebudeme. Samozřejmě přijímat politická rozhodnutí i obchodní rozhodnutí, to není exaktní věda. Na rozhodnutí o tom, co dáme do legislativy tady nebo jinde, samozřejmě může být mylné, ale musíme také velice jasně říci, že pokud nezměníme současnou strukturu, tak je to v podstatě také volba, která sebou ponese určité následky. Takže podle mě my se musíme podívat také i na to, co by se stalo, pokud nic neuděláme. A podle mě tato možnost prostě není přijatelná. Když změníme parametry systému a jeho strukturu, tak se samozřejmě můžeme zmílit. Musíme uznat, že prostě nevíme přesně, jak to bude fungovat, jak ekonomika zareaguje. Ale, jak jsem říkal, nemůže to být eh, důvod pro to, abychom nic neudělali, protože nedostatek regulace je právě to, co nás přivedlo sem. A my si takovouhle situaci už nepřejeme. Doufám, že nebudeme mít další krizi ve dv- za dva roky. Nemohu to vyloučit, je to možné, ale doufám, že naše práce tomu dokáže zamezit. Děkuji. Děkuji, teď Vicky. Děkuji. Děkuji za práci zpravodajů a stínových zpravodajů. Já si myslím, že v podstatě všichni chceme konečně rozbít ten začarovaný kruh, kdy eh, banky půjčují, půjčují, půjčují a daňoví poplatníci platí a platí a platí. To je věc, kterou všichni chceme konečně přerušit. Souhlasím s vámi, že potřebujeme tu jednotnou příručku pravidel. Co nejdříve to bude možné, ale musí být opravdu kvalitní. A možná, že by bylo docela zajímavé, eh, kdybyste se podívali na jeden z našich dialogů, myslím, že 20. nebo 1. 20. protože si myslím, že prostě není profesionální předpokládat, eh, že někdo dostane 160 eh, stránek pravidel a že se to vyjedná za noc. Je to opravdu velice nesnadná diskuze na které musíme eh, pracovat společně, jakožto poslanci, ale musíme k tomu přistupovat profesionálně. Nejde tam jenom o časový harmonogram, jde tam také o kvalitu té naší práce. Já souhlasím s několika věcmi. Jednak ten zvláštní nástroj pro zprávu. Ano, já si myslím, že eh, stát musí intervenovat ve chvíli, kdy management už prostě není schopen tu banku řídit. A to bychom eh, měli dát eh, do toho textu. Ale co se týká toho plánování pro řešení krizí, mělo by to pokrývat podle mě všechny banky. Já se obávám, že vy byste takto mohli členským státům dát možnost říci, malé banky toto vůbec nepotřebují. A když se podíváme eh, na krizi, tak v některých zemích to byly právě ty malé banky, které začaly tu systémovou krizi. Takže já jsem proto, abychom měli nějaký soft režim pro malé banky, ale rozhodně nechci, aby členské státy mohly říci, že e, celé části bankovního průmyslu prostě nebudou muset plánovat pro případ krize. To si myslím, že by zacházelo příliš daleko. Souhlasím s vámi v tom, e, že bychom mohli dát nějaké pravomoci na vyšší úroveň, protože to je další věc, kterou jsme se naučili z krize, že někdy třeba některé otázky převést prostě na nadnárodní úroveň. Teď otázka toho bail-inu a jaký by měl mít objem, tak to je hrozně složité. Já si myslím, že eh, na posledním dialogu CRD jsme eh, jakožto poslanci si eh, vyslechli takovou velkou přednášku od komise, abychom nežádali příliš kapitálu po bankách na začátku tohoto ekonomického cyklu a musíme si uvědomit, že tohle je procyklická otázka. Chceme více kapitálu a více bylinu, ale tohle je eh, neznaná doba. Mělo by to nastupovat postupně. Mně se docela líbí ten nápad, že bychom měli takovou zvláštní kategorii kapitálu, který by byl vlastněn nebankovními institucemi, takže by se tím vlastně ty banky nenakazily navzájem, pokud nějaká banka zkrachuje. A vy jste to říkali správně. Kdo tedy bude spadat do toho bail-inu? Penzijní fondy a co to bude znamenat eh, pro jednotlivé státy? A nebo pojistitele? Protože i když to nebudou banky, když ten nástroj nebudou používat banky, tak ho budou používat jiné instituce a to bude mít stejně nějaký politický a ekonomický dopad. Přímě řečeno, kdybych byla velká pojišťovna, tak bych rozhodně chtěla mít velký kus dluhu, který si mohu koupit jenom já. Jen si představte, jak obrovský to může přinést zisk, protože bude jen velmi málo institucí, které budou moci toto nakupovat. Takže já si nejsem jistá, jestli tohle je opravdu dobrý nápad. Zvláštní část dluhu, kterou by mohli eh, držet jenom někteří investoři. Já si myslím, že si musíme poslechnout ostatní, kteří eh, říkali, pokusme se nastavit rozsah toho, co by mohlo podléhat bylinu, jakožto co nejširší. Takže například naprosto nepřijatelné by byly situace, kde musí veřejnost vydat peníze, jako třeba Skotská, jako třeba banka Skotska, s tím, že by ale ten dluh nemohl být převeden na cené papíry. To se stává i jinde. E, takže e, je to velmi komplikované, také otázky na časování a podobně. Já s vámi souhlasím v tom, že někdy potřebujete aby stát intervenoval. Ale musí to být skutečně poslední možnost, která eh, si v podstatě jen eh, hraje o čas a o likviditu. A nemělo by se jednat o dlouhodobé vlastnictví. Je pravda, že bankéři, někdy banky řídí velmi špatně, ale politici by je mohli řídit ještě hůř. K otázce DGS. Pokud to správně chápu, tak takovéto financování ex ante může být velice užitečné, opravdu eh, užitečné v některých malých zemích, kde jsou velké ztráty malých bank. Ovšem, nepřejeme si, abychom nakonec zharmonizovali DGS. To znamená, že bychom tyto země oslabili a ty země, kde nebudou eh, předem financované DGS, tak ty posílíme a oni to pak nebudou potřebovat. Pokud to není skutečný druh, protože ho vyhlásí určitá země, jako ten švédský model, prostě může říct, že to je čistý dluh. Pokud eh, banka nemůže tento dluh podpořit likviditou, tak v podstatě je to celé jenom vítr a je to úplně k ničemu. Nijak to nechrání vkladatele. Samozřejmě, že musíme chránit vkladatele na jiných částech světa, například eh, preferují své vkladatele před těmi evropskými. Kdybyste byli třeba australská nebo americká nebo čínská banka, tak vaši vlastní vkladatelé by dostali splacený dluh vůči jakékoliv evropské společnosti, která s tou bankou obchoduje. Já si myslím, že to ale není funkční. A myslím, že bychom se měli ještě podívat na to, jak budeme pojímat ty otázky třetích zemí. Potom je tady další otázka. To jsou ty závazné eh, mediační pravomoci. Budeme o tom jednat eh, teď na CRD. A dokud nevyřešíme tu otázku bankovní unie a hlasovací práva a pravomoci eh, této instituce, tak eh, tam zůstává pořád ještě ta delikátní otázka mediace. Je tam toho opravdu hodně, doufám, eh, že na tom budeme už spolupracovat. Right, uh, I don't have... Dobrá, děkuji. Eh, Nikolas Šuntis tu není. Není? Není. Není, dobrá. Takže eh, Teď zde máme ten seznam řečníků a na něm jsem já, Ole Ludvík, jsem Peter Simon, Ole Schmidt. Ještě někdo? Ještě někdo? Ano, ano, ano, komise samozřejmě, pokud bude čas, tedy prosím, ano, eh, ale nejprve mají, když dovolíte, prioritu poslanci. Takže Ole Ludvigsen, můžete? Prosím. Řečník bez mikrofonu. Tak, teď už to funguje, děkuji vám. Dovolte mi několik všeobecných poznámek, abych reagoval na to, co říkal Gunnar. Nebudu zabíhat do podrobností, jenom všeobecně. V návrhu zprávy podle mě zmiňujete celou řadu dobrých eh, poznámek. Jednak například ta nutnost nastavit jasná opatření, která přesně řeknou, kdy je potřeba intervence ze strany státu v oblasti bankovnictví. Ovšem zároveň je upřímně trošku mě trošku straší ta celková, to celkové stanovisko Gunara. Vy totiž možná navrhujete, že propojení bankovního sektoru a státu by se mělo ještě posílit oproti minulosti. To je přece propojení, které, jak se v krizi ukázalo, je dosti nebezpečné, kdy v podstatě banky a státy se sami stahovaly do hlubin a sami se eh, posouvali stále níže na té sestupné spirále. Podívejte se na Irsko nebo ve Španělsko. A pokud jde o bankovní unii, tak nám přece šlo o to tato propojení odstranit, zrušit je. Gunnar se rozhodl je konsolidovat. To je dosti problematické. Minimálně to není bezproblémové, asi tak. Pak se hovoří o celé řadě různých mechanismů, například mechanismus a nástroj bail-in, který by se však měl používat velmi opatrně a jenom občas. Pak se eh, mluvilo o různých záchranných fondech a jejich integraci do státních rozpočtů, které mají být evropské, ale zároveň se o ně má starat každý členský stát sám. Podle mého názoru je potřeba, aby stát měl jasně definovanou roli. Nemůžeme být naivní, to nikoliv. Je potřeba se podívat na celkovou situaci. Já mám občas dojem, že ve svých návrzích jdete příliš daleko a roli státu jak si posilujete. Nicméně můj názor je, že musíme přemýšlet o tom, co se děje jinde na světě, například e, ve Spojených státech amerických. Když se podíváme na situaci tam, tak vidíme mezi jejich a naším systémem jasné rozdíly. Samozřejmě fakt je, že američané jsou a vždycky byli daleko rozhodnější, pokud jde o zacházení s bankami než Evropa. U nás se často objevuje tendence přesunout všechny bankovní problémy na stát a na daňové poplatníky. V Americe to je jinak. Oni jednají s bankami jednotlivě. V roce 2008 eh, zkrachovalo zhruba asi 90 bank, aniž by to americké spotřebitele stálo žádné nějaké výrazné peníze. Takže eh, americký bankovní systém se zdá být zdravější než bankovní sektor evropský. Samozřejmě zabřednout do podrobností můžeme vždycky v takovémto druhu diskusí. Ovšem já si myslím, že je potřeba zasadit se o to, abychom viděli hlavně te celkovou situaci, ten celkový obrázek. Eh, každopádně děkuji, Gunare, že už se konečně přesouváte k té socialistické stránce spektra. Proč bychom se třeba nemohli 1. května setkat a společně to hezky oslavit? Děkuji. Dobrá, děkuji. Dále tedy na seznamu řečníků jsem já a dovolím si intervenovat právě teď. Myslím si, že ve vaší práci, Gunare, je mnoho zajímavého a mnoho uh, Eh, správným směrem se ubírajícího. Souhlasím s tím, co říkal Wolf a Vicky. Pokud jde o otázku bail-in, sdílím obavy, které byly zmíněny. Zdá se mi, že zkrátka chceme, aby pojišťovny byly e, pojistiteli bank, ať už jedním nebo dalším způsobem. Vicky, Vicky hovořila o CRD, já si myslím, že to je v podstatě situace Solvency 2 a WEEP. Ono vůbec není snadné říci, ano, pojišťovny si to riziko dlouhodobě mohou dovolit eh, vzít na sebe. Wolf říkal, že ano. Ovšem znamenalo by to významné legislativní změny. Takže to možná bude znamenat e, přepracovat tento přístup. Každopádně s vaším pozměňovacím návrhem 31 souhlasím, ale myslím si, že dosažení toho, co tam píšete, bude dosti velký problém. Nejsem moc eh, přesvědčena, pokud jde o eh, tu malou pojistnou část, relativně malou pojistnou částku na ty nástroje, nástroje bail-in. Ostatně Ono se ukázalo i v průběhu našeho eh, veřejného slyšení. Fakt je, že když máte jeden nástroj bail-in, ačkoliv je rozprostřen po celé Evropě, tak pak, když se dostaneme k té bankovní krizi, to znamená k té systematické krizi, tak eh, by se zdálo, že toto je výborný nástroj pro rozšíření krize právě do sektoru pojišťovnictví, když tento sektor bude držet zhruba, já nevím, 5% ehm, aktiv všech bank v různých stupních zadlužení. To eh, se mi úplně nelíbí. Eh, také souhlasím s tím, co jste říkal o tom, že příští krize bude jiná než krize minulá, což bude znamenat, že budeme potřebovat nové postupy pro její řešení. Ovšem, podle mě to neznamená, abychom se vzdávali těch postupů, které se mohou vztahovat na situace, které pravděpodobně nastanou. Pokud tyto procesy jsou flexibilní, aby mohly reagovat i na nepředpokládané, nepředpokládatelné a jsou tedy užitečné, tak moc nevidím, proč eh, jste tuto část eh, z toho návrhu odstranil pokud jde o ESRB a různé e, ty technické e, aspekty pozměňovací návrhu 46. Souhlasím s vašimi obavami, pokud jde o majetková práva. Když se totiž podíváme na podílníky a kapitál, tak je otázka, zda bychom zde měli mít spouštěč kapitálový nebo spouštěč související s likviditou. Pakliže to bude ta likvidita, tak to je opět CRD4 a je to velmi citlivé téma. Doufám, že do budoucna budeme mít eh, lepší eh, východisko. V podstatě eh, včera zaznělo od předsedy IASB, že banky v podstatě žádný kapitál nemají. Banky. Pokud nemáme kapitál, je to krize likvidity, takže je otázka, zda vlastně máme před sebou krizi likvidity nebo krizi bank. Já si ne, každopádně nemyslím, že je úplně na místě ty eh, spouštěče související s likviditou úplně odstraňovat. Každopádně sdílím to, co říkáte o majetkových právech. Ovšem pouze za předpokladu, že eh, sem zavedete opatření v tom smyslu, že se jasně určí, co bylo způsobeno nedostatkem kapitálu a co bylo způsobeno nedostatkem likvidity. Já vím, že toto je hodně takové eh, rozmazané, ale Někteří říkají, že nedostatek kapitálu vytváří nedostatek likvidity a naopak. Nicméně to bude z mé strany vše. Eh, ty komentáře byly hodně komplexní. Dále dám slovo eh, Petru Simorovi, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také Günerovi za tuto velice napínavou a zajímavou zprávu. Hovořím pouze za sebe, za sebe. Já jsem se s Lízou Ferreirou teď nedomlouval, a chtěl bych jenom vylíčit dojmy, které jsem získal já. Domnívám se, že musíme přivítat, že ve zprávě nedochází ke smíchávání fondů, že tady ve smyslu ochrany vkladatelů se rozlišuje mezi systémy vkladů a fondy ale máli být cílem našeho konání, abychom přetnuli onen ďábelský kruh mezi státem a bankami, ten ďábelský okruh mezi státními financemi a financováním nemocných bankovních domů, pak pohlížím na ty tři nová státní opatření, čili garance, kapitálové injekce a podílení se poněkud kriticky. Myslím si, že bychom měli daleko dříve upřet naši pozornost na to, aby systémy vkladů byly co možná nejlépe vybaveny, aby jakákoliv nezbytnost jiných státních intervencí byla co možno nejnižší. A k tomu bych si rád upozornil, dovolil upozornit na to, že to, co leží před námi, co se týče těch eh, výší, eh, se kterými se počítá do toho systému vkladu a do systému realizace, není dostatečně vysokých. 1,5 eh, navrhuje poslanecká sněmovna naše. Také Günther navrhuje, abychom šli až do výše krytých vkladů v rámci tedy realizace. Jak kommen wir eigentlich zu einem viel höheren. A e, jinak se dostaneme k daleko vyšší potřebě u těch realizačních fondů, když se podíváme, že prostě 270 miliard vkladů má německá banka a proti tomu 1,0 e, mm, pokrytých vkladů celé Evropě má jenom 70 miliard euro, tak je jasné, že veškeré fondy pro, veškeré fondy pro zajištění vkladů prostě nikdy nepodchytí tak velký ústav. Dokonce i taková malá banka jako Dexia eh, se 69 miliardy banky a to znamená, že veškeré systémy ne, v Evropě nebudou schopny to podchytit. To znamená, jak si zmnožení financování mezi systémy zabezpečení vkladů, které dokonce v parlamentním návrhu eh, nejsou vybaveny optimálně, které by vlastně měly být vybaveny ještě více s tím realizačním fondem. Äh, zu vermeiden suchen und stattdessen im Bereich Abwicklungsfonds. S tím převodním fondem si myslím, že bychom tady měli mít dobře vybavený fond i v tom druhém sloupci. Děkuji. Uh, Ole. Děkuji, Ole Schmidt. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že tentokrát budu mluvit svým vlastním jazykem. Budu mluvit svou materštinou, protože konec konců zpravodaj je švéd, takže můžeme mluvit eh, všichni společně jedním jazykem. Takže si nasaďte sluchátka. Myslím si, Gun... nejprve tedy chci poděkovat Gunarovi za tuto zajímavou zprávu. Skutečně si navrhl mnoho možných přístupů řešení, ale stále ještě tady zůstává pár problémů a šedivá zóna. A to je prostě třeba konstatovat. Ule kolega to tady vyjádřil poněkud ironicky, že to tady není žádná interní švédská debata, kterou tady chceme vést. O to nám také nejde, vždyť my jsme poměrně malá země. Sdílím názor, že to mini slyšení bylo velice dobré. Měli jsme mezi námi člověka, eh, který byl ministrem Igunar, byl dříve ve švédském parlamentu a předložil tento návrh. Je a byla to velice obtížná situace, nesmíme zapomenout na to, že v bankách vlastně šlo o jejich největší eh, bohatství jako lenoty. No. Swedish Debt Office. Och han sa gång på gång, man får aldrig... A um, eh, dané banky eh, se potýkaly s krizí, která se řešila tím způsobem, že v první řadě nelze říkat, že nelze poskytnout státní pomoc pro řešení takovéto krize. A e, to přesně Gunnar říká také teď a Ule s ním takovým ironickým způsobem souhlasí. Takže musíme být otevření i vůči takovýmto scénářům. Občas se může stát, že budou zapotřebí. E, teď jde tedy konkrétně o pozměňovací návrh například číslo 40, kde hovoříte, Gunare, o systémových rizicích. A já si myslím, že zde je to stále hodně šedá, nejasná oblast. Jakým způsobem to budete chtít hodnotit vzhledem k stávající interpretaci. Jak byste takový scénář interpretoval? To je totiž přesně ta obtížná situace, která zcela jednoduše může nastat. Bude to obtížné, to samozřejmě. Ovšem na základě diskusí, politických diskusí, které zde teď máme, je jasné, že bude velmi složité se s tím vypořádat. A další důležitá otázka pro vás, Gunare, kdy myslíte, že existuje riziko, že se Eh, ty obtíže začnou šířit, protože o tom také musíme přemýšlet. V USA se e, tato situace řeší jinak, ano, ale eh, USA je federace, takže ta řeší tyto problémy jinak než Evropská unie. E, na závěr mi dovolte říci tolik. Já jsem byl zodpovědný za směrnici o kompenzacích pro investory, konec konců jsem za to zodpovědný i dál. E, teď to bylo převzato e, tím systémem pojištění vkladu, za který je zodpovědný pan Simon. E, shodli jsme se, že potřebujeme opatření ex ante. Ovšem, ono se tu hovoří o národních systémech, které jsou tedy národní, domácí a takové i zůstanou a nelze dělat nic, aby se ještě zhoršovala situace, daňových poplatníků v jedné zemi oproti zemi jiné. Ovšem, já si říkám, v některých situacích, kdy se všechno nalézá v bodě absolutního chaosu, nemyslíte si, že by bylo vhodné použít mechanismus solidarity EU? Protože konec konců v systému pojištění vkladu jsme se snažili přesně o to. Chtěli jsme financování ex ante, abychom zajistili, že cíle budou splněny všemi zeměmi, kterých se to týká, a že i po nějakých pěti letech bude stále existovat závazek půjčovat peníze, pakliže to bude některá země potřebovat. Ne nutně těch 10%, o kterých se tehdy mluvilo, ale třeba 5%. Takže to je má otázka pro vás, Gunara. Nemyslíte si, že i v tomto scénáři budeme potřebovat nějaký mechanismus solidarity? Uh, Možná bych vám eh, měl eh, připomenout článek v dnešních médiích eh, ve Švédsku o Georgi Šorošovi, který říká, že by se EU měla vrátit k principu solidarity a že je nejvyšší čas, aby EU začala myslet na solidaritu. Já si myslím, že v takovýchto složitých časech je to velmi důležité. Nelze si sedět na té své hromádce v některém členském státu, který je na tom lépe než ostatní a nelze říkat, naše peníze jsou naše peníze a nebudeme je používat na záchranu ostatních, těch vyníků, těch hříšníků, abychom řekli. Ale co když ti hříšníci nevědí, že jsou hříšníci a stahují tak, Eh, všechny kolem sebe eh, dál po té sestupné spirále. Možná tehdy by bylo vhodné tu solidaritu mít, abychom se všichni s touto složitou situací mohli vypořádat. Takže eh, má otázka, nemyslíte si, že toto by byl vhodný čas se solidaritou začít zabývat? Děkuji. Děkuji. Čas máme i na komisi. Pokud, Gunare, chcete názor komise slyšet, tak prosím, Mário. Good morning, everybody, and thank you very much. Dobré ráno a děkuji vám, paní předsedkyně, že eh, mi dáte slovo. Jako mnoho dalších tady bych chtěl nejdříve poděkovat Gunnarovi za zprávu, za práci, kterou na tom odvedl. Už jsme měli takovou krátkou diskuzi a myslím, že bychom se měli sejít ještě několikrát. Víte, že tradičně spolupracujeme se zpravodaji a s vámi na těchto otázkách. Souhlasím s Wolfem Klincem v tom, že je to jedna z nejdůležitějších otázek. To jistě je. A je to uh, tak trochu jako vodovod, který máte doma. Vůbec si toho nevšimnete a uvědomíte si, jak důležitý je teprve, když se rozbije. Tak, dvě věci. Eh, jednak, to je velmi pozitivní, eh, to, že zpravodaj i všichni ostatní eh, zdůrazňují otázku financování a jak se o něm bude rozhodovat. A potom několik z vás tady odkázalo na skutečnost, že komisi to možná trvalo trošku déle, než byste bývali rádi, ale já myslím, že není pozdě, máme to teď před sebou a měli bychom na tom prostě pracovat rychle. Ale využiju této možnosti, abych vám řekl, eh, nač si myslím, že bychom se měli soustředit. Jsou to všechno oblasti, eh, které jsou ve zprávě zmíněny. Já jsem si jistá, že o nich budeme diskutovat a vysvětlím vám, proč je považujeme za velmi důležité. Myslím, že v podstatě nejdůležitější je oblast těch požadavků, mm, které se váží na plány pro záchranu a obnovu bank. My si myslíme, že by tyto plány neměly být redukovány. Myslíme si, eh, že všechny ty preventivní pravomoci a pravomoci včasného zásahu by tam měly zůstat. Když jsme předložili náš návrh, tak jsme řekli, že ten návrh se skládá ze tří částí. Jednak ty plány na záchranu a obnovu, časné intervence a potom eh, ty nástroje na záchrany, mezi nimi i bail-in. To jsou tři velmi důležité části, které bychom tam chtěli ponechat. Například ten zvláštní manager. Eh, v našem návrhu se předpokládá, že eh, toto může být použito eh, i v časné fázi. Ne bezdůvodně. No, existuje mnoho zemí, které v současné době ten mechanismus mají a používají ho k obecné spokojenosti. Takže my si myslíme, že by to tam rozhodně mělo zůstat. To je první oblast, které bychom měli věnovat pozornost. A potom oblasti 2 a 3, když se dostáváme k těm nástrojům pro záchranu bank, tak eh, samozřejmě bail-in. Já jsem měl takový pocit, jak ze zprávy, tak z diskuze tady, že máte velký zájem na tom, aby ten bail-in fungoval. Pan Hotmark tedy velmi správně řekl, že je to výborný nápad a musíme si být jistí, že to bude fungovat, až to budeme potřebovat. A to je právě ten problém. Proto tam komise zapracovala široký rozsah. Myslím si jisté, že o tom tady budeme diskutovat, o širokém i méně širokém rozsahu. Ovšem, pokud ten rozsah bude široký, tak si budete jistí, že až to budete potřebovat, tak se k tomu dostanete. Protože tím pádem tam bude ta možnost mnohem širší samozřejmě. A za druhé, rozšíření e, té sady nástrojů. Pan Hekmark to velmi správně prezentoval. Ne, abych to řekl velmi jasně. My eh, to vnímáme celkem příznivě, pokud to bude dobře nastaveno, pokud to bude mít jasný rámec. Protože to dává právní jistotu. Někdo tady velmi jasně řekl. Pokud to potřebujete vůbec používat, tak ať aspoň máme nějaká pravidla, než abychom to používali bez pravidel. A já s tím souhlasím. Tohle je e, krok vpřed k větší právní jistotě, ale zároveň tam musí být dvě pojistky. Jednak pojistka, e, že tyto nástroje budou používány jen v extrémním případě, jako poslední možnost. A že se předtím opravdu využije všechno ostatní. A za druhé, aby e, ty nástroje nevedly Eh, k nějakému velikému navýšení státních finan, státního financování, protože vzpomeňte si, když jsme na tom začínali, tak jsme chtěli jasně rozlišovat mezi státem a bankami a neměli bychom eh, umožnit, aby tam byly nedostatečné pojistky a aby toto oddělení nebylo jasné. Takže tohle je pro nás velmi jasné když se podívám na tu zprávu jako takovou ještě, tak my jsme si všimli, že v úvodních ustanoveních je zjevná snaha toto všechno vyjasnit. My si myslíme, že možná by se i ten text dal trošku učesat, aby byl stejný jako ta úvodní ustanovení. A jedna věc, kterou bych eh, <clears throat> zdůraznil, myslím, že to říkal Filip Lambert, je otázka statutu quo. My jsme v situaci, která nám nevyhovuje a chceme se z ní dostat, protože v současné době nemáme eh, moc pevný rámec, existují státní intervence, ale bez pravidel, takže je to takové trošku zmatené. Z téhle situace se chceme dostat a je důležité si tohle uvědomit. No poslední věc. Tento víkend jsme byli na G20 a nezapomínejme na tom, že e, všechny ty preven, všechna ta preventivní opatření, všechny ty preventivní nástroje pochází z pokynů G20 a je velmi důležité, stejně jako v ostatních oblastech, CRD4 a tak dále, zajistit, že to, co tady se píšeme, bude respektovat a bude to v souladu s tím, na čem se dohodla G20. Teď bych to uzavřela tím, že poděkuji eh, zpravodajovi a stínovým zpravodajům a řeknu, <coughs> že se velice těším eh, na rychlé a kvalitní spolupráci. Děkuji. Děkuji, Gunnar. Děkuji. Děkuji vám za všechny eh, ty dobré připomínky. Filip už odešel, ale já jsem ho chtěl ujistit, že bych samozřejmě chtěl všechny zelené bílé, modré, v podstatě všechny civilizované strany, aby s námi na tom pracovali, protože to je důležité. Potřebujeme najít nějaké společné jmenovatele. A za prvé eh, bych řekl, že velice souhlasím s tím, co tady teď říkala komise. Právní jistota. To je to nejdůležitější. Jednak proto, že právní jistota je rámec pro to, jak jednat, když je to nutné. A za druhé to znamená, že máte dostatečnou flexibilitu pro vaše jednání, což mm, je také důležité, protože krize se od sebe liší. Použil bych tu pěknou úvahu pana Ludviga, Byla taková švédská diskuze. Já jsem rád, že on se mnou souhlasí, že jsem otevřen státním intervencím v bankách. Ale ještě více mě těší, že tady idealizuje americký bankovní systém. Ještě jsem nikdy neslyšel švédského ehm, sociál, socialistu, aby tak chválil americký systém. Vážně, Lehman, Lehman Brothers nebyli v dobré situaci. Kdyby ovšem tehdy bývali měli k dispozici takovouto legislativu, nejen s tím nástrojem bail-in, ale i s tou možností státní intervence, tak si myslím, že globální ekonomika by si byla ušetřila spoustu peněz. Vyhli bychom se nevyhli bychom se přímo té krizi, ale byla by mnohem menší. Takže bych chtěl, abychom si vzali příklad těch dobrých věcí v americkém systému. Ovšem, nezapomínejme na to, že krize začala do značné míry kvůli tomu, co se stalo uh, s Lehman Brothers. Že tehdy tam byly veliké systémové problémy. I ve skutečné ekonomice samozřejmě, ale že je neměli nechat padnout. A chtěl bych také říci, že tady nechci zavádět nic úplně nového. Jen říkám, že ve vážné krizi by byla iluze si myslet, že nikdo nebude volat po státní intervenci. Ole Schmidt tady mluvil o tom švédském příkladu. Já si myslím, že to tehdy eh, bylo řešeno dobře. Já si přesně pamatuju, jak to tehdy bylo. A pokud se přidržíme těch starých pravidel, necháme banky krachovat tak už tehdy bylo jasné, že ty náklady by tehdy pro švédskou ekonomiku byly mnohem vyšší, než si kdo tehdy dovolil odhadnout. A když máte velkou systémovou krizi, tak musíte čelit takovýmto rozhodnutím. A nevyhneme se jim tím, že se vyhneme této diskuzi. A jak jste to správně říkal, když vidíte, že je třeba nějak jednat, tak je mnohem lepší, aby to jednání, ta intervence byla nějak regulovaná, aby byla jasná kritéria. Ale mi se ptalo na to, jaká další kritéria by tam byla nutná, tak měli jsme velice jasnou definici systémového rizika a systémové krize. Přispěli k tomu ti nejlepší z akademických kruhů, ale dalo by se to ještě vylepšit. Já vím, že komisi se více líbila ta preambule než vstať, já si myslím, eh, že bychom se na ní tedy ještě měli podívat, protože tohle nemá být vnímáno jako nějaká snadná státní intervence. Musí to být viděno eh, tak, že státní intervence je jednou z možností, ale je třeba definovat jasná kritéria pro případ, kdy může být využitá, kdy ne. Tak já si myslím, co se týká toho bail-inu. Filip tady mluvil o tom, že bychom to měli používat jako atomovou zbraň. Je ovšem riziku, že tady vždycky zabředneme do metafor, ale je taktéž velmi důležité, aby, když se nacházíte uprostřed velké systémové krize, abyste měli více alternativ, jak tu krizi řešit. Protože když máte jen jednu alternativu a bude to třeba bail vy vidíte rizika, víte, že ty náklady budou vyšší, tak pak máte problém. Já si myslím, že bail-in je velice důležitý nástroj. Myslím si, že to je nástroj, který v podstatě změní hodně bankovní systém, ale musí být jasné, že bude používán i v těžkých dobách. To se vážná diskuze, které jsme měli i eh, po tom slyšení na eh, jednání stínových zpravodajů. Já si myslím, že je dobré mít nástroj a ten nástroj musí být důvěryhodný. Musí být jasné, že bude opravdu použit, když přijde na věc. Mluvil jste ještě o dalších detailech, já neodpovím na všechno, ale co se týká těch pravidel pro likviditu. Tak si myslím, že nejdůležitější je i tady mít nějakou právní jistotu, a zajistit, že to bude konzistentní s TRD4. Také bychom se měli vyhnout nějakým arbitrárním rozhodnutím. Protože likvidita a solventnost není to též. Já si myslím, že je snadné se dohodnout na těch kritériích, která budou skutečně věrohodná. Také tu, myslím, bylo řečeno, že ty plány na záchranu by mohly být měněny těmi orgány pro záchrany bank, ale Tohle je pro mě velmi důležité rozhodnutí. Musíme rozlišovat mezi tím, kdy nesou zodpovědnost akcionáři a kdy ji nesou veřejné orgány. A pokud veřejné orgány intervenují v bankách a nutí banky, aby měly nějakou strategii investic, tak je to sice moc hezké, když si to prostě jen čteme v té příručce. Ale co to bude znamenat když se pak ukáže, že to, co eh, radil ten veřejný orgán, nebylo dobré. A ve skutečnosti to té bance to ve skutečnosti vedlo k dalším potížím. Někdy říkal, že ještě hůř než bankéři by banky mohli vést politici. A mi možná bylo úplně nejlepší, kdyby banky vedly taxikáři a holiči, protože oni všichni vědí velmi dobře, jak to udělat, že neměli bychom směšovat tady různé pravomoci. Já myslím, že dokud jsou banky s odpovědností akcionářů, musíme to tak ponechat, ovšem s určitými požadavky, které jsou důležité pro řešení případné krize. To znamená, že potřebujeme transparentnost a musíme také zajistit, že banky nebudou mít systémy, které by případné záchraně banky bránily. To je také důležité. Ale nemůžeme ponechat ty dozorčí orgány, aby v podstatě radili bance, jak investovat, protože tam se to v podstatě už dostává. Také jsem vyškrtl část textu, kde se říkalo, kolik scénářů by mělo existovat, eh, kolik relevantních scénářů by mělo existovat pro záchranu bank, protože tím se dostáváme do příliš velkého počtu scénářů. Já myslím, že bychom se neměli soustředit na takové věci. A nakonec, co se týká solidarity v Unii, tak bych chtěl Oli Šmitovi a dalším říci, že to považuji za důležité. O to jde i v téhle zprávě. Chceme tu zodpovědnost decentralizovat. Přenést ji na banky, na akcionáře. A myslím si, že by měla být decentralizována i na relevantní národní orgány. Protože my potřebujeme, aby členské státy mohly pomáhat. To máme v tom nástroji ESL, to je obrovská veřejná intervence, která není nějak regulovaná. Takže já si myslím, že bychom měli zajistit, že banky i členské státy přijmou plnou zodpovědnost. Samozřejmě se musíme ještě rozhodnout, jak ty systémy přesně nastavit a já rád o tom budu jednat. Mluvil o tom také Petr Simon. Děkuji. A ještě bych dodal, a nejen ze zdvořilosti, že se těším na diskuse se stínovými zpravodaji, ale také se všemi ostatními. Spousta z těch věcí je hodně technická, ale já bych chtěl znovu eh, zdůraznit, že je velmi snadné mít tady otevřenou hlavu, protože to jsou složité otázky. Některé jsou trošku ideologické, ale myslím si, že dokážeme najít společné denominátory, které nám umožní s tím nějak pokročit. Děkuji, Gunare, a děkuji, eh, že si to vnímal i v rámci CRD4 a snažil se zajistit, že to bude konzistentní, protože ono to není vždycky úplně snadné. Pozměňovací návrhy do 28.11. do 12 hodin. Měli bychom o nich jednat 17. nebo 18.12. A hlasovat na výboru bychom měli někdy v březnu a na plenárce potom v červnu, takže bychom měli mít dost času odvést na tom dobrou práci. Takže já vám velmi děkuji. A teď přejdeme dál k bodu 9 na pořadu jednání, co jsou klíčové informační dokumenty o investičních produktech. A první výměna názoru. Zpravodajka je uh, eh, Pervanche. Pokud je připravená, dám jí slovo. Merci, eh, cher... Děkuji mnohokrát, drahá paní předsedkyně. Ano, pracujeme na tomto tématu a máme první výměnu názoru, jak je naším dobrým zvykem, třeba, že toto téma je na stole již od července. Eh, čili kolegové, kteří se chtějí přidružit a kteří už chtěli se připojit, mohli velice bedlivě si přečíst text a uh, obdržet, přijímat lobbysty, ti, ty, kteří se zajímají prostě zvenčí o tento text. Jedná se o návrh nařízení, což se jeví být dobrým instrumentem, i když za chvilku uvidíme jistě během diskuse a až se budeme zaobírat zkoumáním textu, že celá řada ustanovení tohoto nařízení by spíše měla být uskutečněna členskými státy, zejména co se týče sankčního režimu. Eh, cílem textu je ochrana investorů eh, retailových eh, s tou myšlenkou, že v krizi samotné a jistě bez pochyby i pro krizi je ochrana retailových investorů nesmírně důležitá proto, aby mohli zmobilizovat úspory v bodný, za dobrých podmínek služby pro reálnou ekonomii. E, a samozřejmě je to také cílem ochránit spotřebitele. Dalším cílem nás, eh, tohoto nařízení je hospodářská soutěž, konkurenceschopnost a zjišťovat rozdíl mezi nejrůznějšími produkty, co se týče tedy retailových investic, protože tito investitoři musí vybírat samozřejmě to nejlepší mezi těmito produkty. A třetím cílem je, aby podmínky pro uvádění produktů na trh byly Eh, správně regulovány. Je to malý text, který pokrývá určitý relativní segment finančních trhů. Zdálo by se, ale já jsem si nechala udělat takovou tabulku sekretariátem, kterou uvidíte a která skutečně ilustruje tu situaci. Je to text, který se nachází vlastně ve spojení s celou řadou dalších textů, jako jiné texty, které zapadají do kontextu dalších, jak to známe a vlastně to zapadá do MIFIDu, kterou jsme se zaobírali ale souvisí to na jiném konci řetězu také s textem o pojištění, eh, kterým se ještě budeme zaobírat. První otázka, kterou je třeba si položit v souvislosti s touto ochranou retailových investorů, je působnost. Evropská komise vybrala relativně striktní působnost, protože počítá s tím, že výrobci dostanou povinnost, výrobci těchto finančních produktů budou mít povinnost dodávat klíčové informační dokumenty retailových investorům. Když hovoříme na veřejnosti, tak, je, tak bychom to mohli eh, srovnat, že prostě jste si nakoupila pračku a bude se kontrolovat také barva Dokument plusieurs pages. Ale my nebudeme kontrolovat pouze barvu, eh, pásky, ale i další záležitosti, aby retailoví eh, producenti skutečně poskytovali dobré informace. To znamená, první otázka, kterou tady máme, je, jaké jsou investiční produkty, které budou pokryty tímto nařízením. Řeknu vám naprosto upřímně, že já bych bývala preferovala kdyby se to týkalo celého komplexu investičních produktů a nejenom, eh, nejenom ty investiční balíčky. Byla bych bývala upřednostnila, kdybychom měli spíš RIPS než PRIPS. Ale i když se musíme eh, omezit na ty PRIPSy, tak podmínkou komise bylo říci, že to nebude pokrývat produkty, e, které souvisejí přímo s e, úrokovou sazbou, anebo které budou pokryty jinými nástroji typu prospektus. Vrátíme-li se k cíli komise, e, za které se stavíme, ochrana spotřebitele, posílení práva hospodářské soutěže a dobré podmínky pro uvádění produktů na trh, musíme navrhnout rozšíření tohoto pole působnosti zejména o tři typy produktů. Za prvé suverénní obligace, protože skutečnost, že tyto investiční produkty jsou pokryty prospektusem, nemůže být považováno za ekvivalent Eh, máme-li tu otázku čitelnosti pro retailové investory, domnívám se, že je třeba prostě eh, zahrnout tuto skupinu také do působnosti nařízení. Druhý typ produktů, které by bylo třeba zahrnout do působnosti, podle mého názoru, je určitý počet banky, bankovních produktů, včetně odměňování dlouhodobých. A dále se jedná o životní pojistky. Domnívám se, že e, toto by mělo také spadat do oblasti působnosti nařízení. Nezávisle na skutečnosti, že máme holistický přístup z hlavních, eh, jako z nejdůležitějších ekonomických důvodů se domníváme, že když tedy budeme požadovat tyto klíčové informační eh, dokumenty, DIC my tomu říkáme ve francouzštině, budeme tady mít takový klouzavý efekt. To znamená, že retailoví investoři budou moci jak si dělat reklamu e, na finančním trhu a budou mm, ale mít tento viditelný dokument, který by mohl kompletovat pro mm, informace o celé té značce jako takové. A mm, teď by mohlo dojít, že to prostě bude klouzat z těchto aktiv do těchto dalších možností typu produktu. A jaké mám ještě obavy týkající se půjček, nebo když se na to podívám zblízka. To je otázka obsahu dokumentu jako takového, zejména když vidím, jaké jsou indikátory rizik. Hodně, vedla jsem hodně konzultací, hodně jsem uh, Mm, diskutovala s odborníky, ale indikátory rizika, které jsou zde obsaženy, to jsou spíše retrospektivní eh, indikátory, ale já jsem nikdy neviděla, že by risk vězel v retrospektivě. Risk je vždycky někde před námi. Risk je to, co se děje před námi. A proto není možné napřít zřetel na to, co se, stači, eh, na to, co se stalo, ale je třeba eh, mít na zřeteli eventuálně rizika podhodnocení, což se může stát v evoluci nebo ve vývoji likvidity. A proto i zde eh, máme velké pole k diskusi, abychom tedy do, dospěli společně k tomu, kde bychom chtěli tento no, text v tomto ohledu mít. Třetí otázka, to je otázka povahy investic. Já osobně se domnívám, že aniž bych to tady chtěla dělat zelené, anebo abych chtěla praktikovat social washing, otázkou je, jaká bude destinace, cíl určení eh, peněz a uspořených. To je tedy otázka, která si jistě zasluhuje pozornost. A již z důvodu mého vlastního vzdělání a mé vlastní výchovy a také z titulu ctižádosti, co nejlépe vydávat úspory, bychom skutečně měli mít správné informace, které by měl investor dostat. Za čtvrté, je tady otázka té pasarely toho přemostění mezi likviditou a tím, co budou mít OPCM. Ty mají režimy, které existují. Není Protože už tady mají určitou výhodu. Komise eh, počítala eh, s, s otázkou, je, zda budeme sdílet tyto cíle a že bychom alespoň do této pasarely měly zahrnout produkty, které už jsou součástí kýdu, to jsou ty klíčové informace pro investory. Další obava, to je otázka sankcí. A režimu kterým by měly, kterému by měly podléhat produkty jako produkty označené jako mm, produkty s rizikem nebo miss sailing. Tady budeme mít ještě jednu potíž, je třeba s ní počítat, a to jsme viděli, počítá, to jsme viděli už, když jsme hlasovali o MIFu. MIF počítá s tím, že tam se to bude týkat jenom určité úrovně, ale tady počítáme s tím, že tady bude existovat dohled dalších eh, institucí. Proto je třeba nalézt nějakou rovnovážnou bázi. Mám tady ještě tak dva, tři bodíky, které jsem chtěla připomenout a velice se těším na diskusi s kolegy. Jedním z těch dalších bodů, které chci uvést, je tento kit, to, což je ta, ten dokument o těch klíčových informací. Měl by to být tedy výrobce, který bude produkovat tento kit, ale potom to bude distributor, který to bude dávat retailovým klientům. Ale cílem textu přece jenom je, informovat retailové investory. A já tedy naprosto upřímně, já nemám k dispozici nějaká čísla, která bych mohla sypat z rukávu, ale intuitivně na základě diskuzí, které jsem vedla, eh, když se podíváme na strategii investování pro retailové investory, tak co tady platí? Už jsme hodně o tom hovořili také o MIF, eh, když jsme diskutovali o MIFu. Samozřejmě důležité je, kdo bude investovat třetina, to bude, a třetina budou investoři, třetina budou informace třetina bude fiskální režim, kterému vlastně e, tyto úspory budou podléhat. To znamená všechny ty krásné, nečitelné stránečky či poznámky pod čarou, ty nám ničemu neposlouží Potřebujeme, aby jasně byl definován fiskální režim, kterému budou vašemu úspěchu vaše úspory podléhat, protože když to tam nebude, eh, tak nevyjdeme vstříc té největší potřebě. Takže myslím, že bylo, kdyby tam byla taková stránka, kterou by měl vyplnit distributor který by tam upřesnil tento režim fiskální, kterému podléhají úspory. A pak ještě další bod. Měli bychom tedy ověřit, aby alespoň tento kit, čili tento dokument klíčové, do, in, klíčových informací, se bude vztahovat i na produkty, které budou pocházet mimo území Evropské unie. Vanš, um... Děkuji, Pervánč. Za EPP Srpa. Děkuji. Myslím si, že původním účelem eh, této legislativy je zapotřebí. Potřebujeme zajistit lepší ochranu spotřebitelů, potřebujeme spotřebitelům dávat jasné informace a srozumitelné informace o pravidlech tak abychom zařídili, že zajistili komparabilitu jednotlivých produktů. Ale pokud jde o návrh komise, pak eh, paní zpravodajka zmínila už celou řadu problematických bodů a já jsem přesvědčena, že nás čeká ještě hodně práce, zejména v některých těchto okruzích. Jednak, pokud chceme zajistit komparabilitu a poskytování adekvátních informací spotřebitelům a snadný přístup k informacím, tak se to snadno řekne, ale hůř udělá. Jedna z mých obav je, že EUCIC je poměrně nová, no, nové nařízení, a klíčové informační dokumenty jsou také nová věc. Podle mého názoru je potřeba, aby všechny dokumenty, které se zabývají podobným tématem, byly stejně e, načrtnuty, jinak nám hrozí riziko zkreslené spotřebitelské perspektivy. A to jednak v přechodném období, ale i dlouhodobě. Budeme mít zkrátka dvě sady informací a to si myslím, že ničemu nepomůže. Spíše nám to všem a hlavně spotřebitelům uškodí. Proto bych se chtěla zaměřit na to, jak by bylo možné lépe využít vzorec UCIC. Dále investiční a pojišťovací produkty. Víme, že eh, v eh, oblasti pojišťovnictví je mnoho produktů, které jsou ve skutečnosti produkty investiční a to bychom řešili v rámci balíčku investič, o investičních produktech. Jak zajistíme komparabilitu? Bohužel na to nemám odpověď, ale doufám, že se tímto tématem budeme moci podrobněji zabývat a vymyslet nějaký, nějaké řešení. Pokud jde o rozsah, ehm, penzijní fondy vím, že sem nespadají pokud jde o tedy statutární penze, a to je zcela správně. Nicméně existují případy, kdy ten příslušný důchodce, penzista eh, nebo ta konkrétní osoba musí sama rozhodovat, kam a jakým způsobem se budou jejich peníze investovat. A to si myslím, že by mělo spadat i do e, tohoto opatření. Ale ten největší problém, který v tuto chvíli v, tento, v, to, v této věci vnímám, je způsob popisu rizik. Mám zde několik osobních výhrad. Říkám si, zda e, je vůbec možné mít takovýto samostatný dokument, který by obsahoval všechny potřebné informace pro investory a pro spotřebitele. Jak všichni víme, máme zde různá rizika. Máme zde vztah riziko versus profit. A možná eh, říkám nesmysl, ale já se trošku obávám, že pokud budeme používat tuto velice jednoduchou škálu porovnání rizik a zisků založenou v podstatě na volatilitě z minulosti, pak je to, pak to může být zavádějící pro investory. V tom smyslu, že když je něco stabilní a v minulosti to bylo alespoň trošku ziskové, Může to být i lepší investicí a menším rizikem. Eh, ovšem, jak všichni víme, pokud je nákladová struktura špatná, to znamená, že investor ztrácí peníze, má ztrátu ne kvůli volatilitě, ale kvůli struktuře nákladů. Jinými slovy, že ve finále ten investor ze svých investic nezískává, ne, nemá zisky, i když nemá riziko volatility, tak je to přece úplně něco jiného. Já si myslím, že i toto riziko, i takovéto indikátory bychom měli zohlednit, abychom ne, neposkytovali zavádějící informace investorům, protože toto je konec konců také riziko. E, riziko je e, sečteno a potrženo, že ze své investice nedostanete žádné peníze, anebo že ty peníze pouze pokryjí, e, pokryjí inflaci a tak dále ale myslím, že to, co chci říct, je jasné a e, bude potřeba se tím zabývat. Možná bychom si mohli připravit různé scénáře pro ty jednotlivé e, varianty, které mohou nastat. Pak je zde několik otázek o dohledu, li, e, pokud se bude rozšiřovat, e, zda se bude rozšiřovat nebo ne na penzijní produkty, to bude potřeba ještě probrat a e, také ještě probrat vztah k legislativě o ochraně spotřebitelů. To je zatím vše. Děkuji. Děkuji. E, zdá se, že za Alde mám mluvit já. Hm. Já si myslím, že pokud jde o otázku rozsahu, o které Pervanč hovořila, e, zde v podstatě mohu souhlasit. Zejména když se podíváme na penzijní produkty, tak členské státy začnou říkat, no ale u nás se to dělá jinak než jinde a tak dále. Nicméně já musím říct, že jsem pro komparabilitu, jsem pro jednodušší produkty. Čekala bych, že to by bylo zásadní východisko, na kterém pak parlament bude stavět. Podíváme-li se na ty dvě výjimky, to znamená, eh, kdy je zisk, výnos eh, odvislý od eh, úrokových sazeb, to je velmi komplexní téma. A myslím si, že retailoví investoři budou potřebovat nějaké jednoduché, pěkné, jednoduché pokyny a postupy. A pakliže to bude v jiném dokumentu nebo v nějakém klíčovém informačním dokumentu. Každopádně bychom se měli zasnažit, abychom ty dokumenty sloučili, protože jinak se nám dříve nebo později stane, že si budou protiřečit a nebo se od jednoho bude odkazovat na jiný a takto se budou investoři posílat od čerta k ďáblu a to se mi moc nelíbí. Takže líbí se mi myšlenka vysvětlení těch variabilních daňových režimů, to ano, u těch jednotlivých produktů, to konec konců je pro investory velký problém. Pakliže to tržní riziko, nebo ať už se tomu říká jakoliv, eh, když se toto riziko může měnit, v podstatě tím, že se změní daňový režim toho, co vlastně investujete do tohoto systému. A je potřeba vymyslet nějaký způsob, jak to vysvětlit. Ehm, vy jste zmínila, eh, když si někdo koupí lednici. A když si kupujete lednici, tak tam máte všechny ty popisky a nálepky. Já už jsem si teda ledničku dlouho nekupovala, takže nevím, jak to vypadá teď, ale ty nálepky, které udávají spotřebu a efektivitu a tak dále. Takže i to je dosti složitý proces. A je potřeba vyvážit ty červené barvy na jedné straně, zelené barvy na druhé straně. Já nevím, jestli něco takového, nějaký takovýto semafor můžeme mít i pro investiční produkty, ale líbilo by se mi to. A pokud jde o tu agendu jednoduchosti, kterou už, jak víte, dlouho prosazuji, myslím si, že je potřeba najít rovnováhu mezi něčím, co je tak jednoduché, že je to v podstatě bezvýznamné a zavádějící, a mezi tím, co je tak dlouhé a má tolik právních, eh, právních vyloučení a zřeknutí se z odpovědnosti a tak dále, že musíme vzít v potaz to, že velmi často se stává, že retailové produkty vlastně vůbec nevysvětlují, eh, co jsou, jakým způsobem fungují a není jasné, jak si může někdo takový dovolit prodávat svůj produkt retailovým spotřebitelům. Je potřeba, aby lidé měli tolik informací, aby mohli učinit informované rozhodnutí. Ale když se tato vysvětlení e, příliš natahují, tak je to možná spíše otázka pochybnosti o produktu. O produktu jako takovém. Mně osobně se vůbec nelíbí produkty, kde máte tolik právních doložek, že už vlastně vůbec nevíte, co se děje, jaké je přesně právní riziko, které podstupujete. Eh, pokud jde o poskytování eh, nových informací v klíčových informačních dokumentech, já jsem pro své hříchy také investovala do mnoha investičních produktů, kdybych si dokonce přála, aby už mi přestali posílat všechny ty informační dopisy, které vždycky musím vyhazovat. Každé čtvrtletí mi pošťák přinese balík dopisů, který eh, já v podstatě už ani nečtu, protože toho je tolik a stejně tomu nerozumím, takže eh, já si v podstatě vždycky jenom říkám, kolik z, e, z těch mých penzijních příspěvků jde na ty dopisy a kolik peň, o kolik peněz tím pádem přijdu dí, e, kvůli tomu, že dostávám každé čtvrtletí takovýhle hezký dopis. Takže je otázka, kdy jsou ty aktuální informace skutečně nutné. Myslím si, že přímo v dokumentu jako takovém musíme jasně stanovit, za jakých okolností spotřebitel očekává nové informace. A já si myslím, že by to mělo být jenom tehdy, pakliže se stane něco skutečně zásadního. A je otázka, jak to budeme definovat. Nemyslím si, že je nutné poskytovat nové informace ehm, kvůli každé hlouposti, protože těch bude tolik, že si to nikdo nebude číst a bude to stát spoustu peněz. A právě proto vlastně vůbec chceme klíčové informační dokumenty. Musíme být opatrní. A pokud jde o ty nadpisy, co dostanete, až půjdete do penze, jaká jsou rizika, to jsou velmi všeobecné tituly. A myslím si, že bychom si mohli dovolit být i konkrétnější. Eh, myslím si, že bychom mohli dovysvětlit ten typ rizik, kterém, kterým je člověk vystaven a myslím si, že by to mělo navazovat na USIC eh, do co nejvyšší možné míry. Pokud jde o ty poplatky a náklady, ano, to je dobrá poznámka, můžete říci, že váš produkt je vystaven tržním rizikům a můžete nějakým způsobem indikovat, jaká ta rizika jsou, ale už neřeknete, že Eh, možná eh, z trhu budete mít vyšší výnosy, které však zmizí v poplatcích, které se vám za ně naučtují. A myslím si, že když hovoříme o těch informačních dokumentech, kde bude analýza těch rizik, případně zacházení s nimi, tak musíme zohlednit, že spotřebitel chce vědět v podstatě jenom to, jaký to bude mít vliv na peníze, které ve finále on dostane. A to je přesně to, co musíme sledovat. To je přesně to, pokud jsem vás dobře pochopila, o čem mluvila Serpa. A to je to nejdůležitější, co vlastně vůbec můžeme udělat. Jinak e, můžeme sedět někde v koutě, analyzovat si rizika a e, pak nakonec dostaneme ve finále úplně jinou částku, než jsme mysleli, protože se ukázalo, že rizika leží trochu někde jinde a máme netransparentní poplatky. Právě transparentnost poplatků e, je velmi důležitá věc. E, určitě mě napadne celá řada ještě dalších poznámek, ale já si nad tím budu muset sednout a přemýšlet o pozměňovacích návrzích. Ale tohle to bylo jenom tak, jak se říká, z voleje, co mě napadá hned teď. Teď dál. Eh, Sven tu není, eh, on je ten otec, nebo každou chvíli bude, takže nemůže. Nebo přece jenom Filip za něj bude hovořit? Snad? Víte, já nejsem Sven Giegold eh, a nebudu mluvit německy, ale on mě požádal, abych ho zastoupil, ne tedy v tom, že bych mu porodil miminko, ale že bych alespoň přispěl do diskuze, když nic jiného. Eh, vy jste, Sharon, o tom skutečně nepřemýšlela? Vy jste tolik nápadů vychrylila, vysypala z rukávu a teď říkáte, že si na to budete muset ještě sednout a přemýšlet o tom? To je úžasné. Evidentně eh, máte v této oblasti daleko více znalostí než já. Každopádně já s mnohým s tím, co jste řekli, řekla souhlasím, podobně jako s tím, co říkala Sirpa. Je zde několik věcí v návrhu komise, tedy, se kterými souhlasíme, to znamená to zvýšení transparentnosti, e, což je základním cílem e, celé této snahy. To podporujeme. A podporujeme také fakt, že hovoříme také o sankcích. Pravidla bez sankcí jsou v podstatě účinná jenom na papíře, to jsme viděli u balíčku stability a růstu ale předpokládám, že se to ukáže i jinde. Komise si to každopádně myslí evidentně a my ji v tom podpoříme. Eh, chtěli bychom zlepšit několik málo aspektů této zprávy. My jsme pro eh, takovéto ozeleňování hospodářství, ale nechceme pouze aplikovat takzvaný greenwashing, eh, to znamená, nechceme být zelení jenom kvůli barvě zelená, my chceme, aby kritéria eh, klíčových informačních dokumentů byla velmi přesně vymezena. Také eh, bychom rádi hodnotili vhodnost produktů, které se prodávají retailovým investorům. To znamená hodnotit tu vhodnost ex ante. Eh, a rovněž proto chceme stanovit eh, eh, jasná kritéria, chceme mít jasně stanovený screening těchto produktů, opět ex ante. Potom, fakt, že investoři by měli nějakým formálním způsobem říci, že chápou a četli ten eh, klíčový informační dokument, to by měl mít povinný závazek. I při komunikaci na dálku. Já vím, že to znění tam není úplně ideální, je to kvůli tomu, že máme komunikaci na dálku a tím pádem je potřeba investory požádat, aby si klíčové informační dokumenty přečetli alespoň na webu. To by mělo být závazné. Chtěli bychom, aby klíčové informační dokumenty zahrnovaly projekce pro budoucí vývoj produktů, pokud vím, v stávajícím návrhu komise jsou v tomto smyslu pokryty penze, ale možná bychom tento indikátor mohli rozšířit i na další dlouhodobé investiční produkty, včetně mimo jiné nějakých těch základních scénářů a hodnocení citlivosti produktů, abychom věděli, jaký je potenciální nejlepší a nejhorší scénář, který může nastat. Pokud jde o produkty s neurčit ne, neurčitým ukončením. Eh, ono se to velmi těž, těžce definuje. Možná, že je vůbec nebudeme muset zmiňovat, ale aspoň bychom měli mít odhad eh, nejzasšího a nejbližšího termínu eh, vlastně vybrání té dané investice u těch produktů. Dále bychom chtěli mít souhrné indikátory rizik, chtěli bychom mít indikátory i pro netržní rizika, například likviditu a partnerská rizika. Samozřejmě to jsou věci, které asi tak často nenastanou, ale jejich dopad může být velmi výrazný. Ehm, například než tedy ta tržní rizika. Mimo soudní procesy a procesy vyrovnání, to eh, bychom se sem také chtěli zahrnout. Je zde pak několik oblastí, které bychom chtěli jaksi rozšířit, pokud jde o tento návrh. Například eh, tím myslím rozšíření eh, návrhu také o eh, produktový design, protože eh, pokud jde o legislativu o finančních produktech, tak zde vidíme některé nedostatky. Pak musíme jasně říci spotřebitelům, zákazníkům, jaké jsou celkové eh, náklady na daný produkt v jasných monetárních jednotkách, aby spotřebitel všechně věděl, přesně věděl, co přesně, kolik přesně zaplatí. Možná bychom zde mohli mít nějaké porovnání produktů, nejlepší scénář, nejhorší scénář pro daný produkt, Eh, v porovnání s podobným produktem ve stejné měně. Může to být eh, státní dluhopis, vládní dluhopis, samozřejmě nenutně ve stejné zemi. A pokud jde o prezentování eh, výkonnosti nějakých produktů na historické bázi, mělo by toto být prezentováno graficky, tak aby to každý snadno pochopil. Takže to jsou ty body, které Freund Sven chtěl, abych vám řekl. Doufám, eh, že jsem tak učinil srozumitelným způsobem. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Sajet. Děkuji. Já Tak já jsem si jistě, že on si rád vyslechne, eh, Svena, že jsem vrátí, o čem jsme mluvili. já jsem tady trošku zalaškovala, ale byla taková spíš slovní říčka. Každopádně já vítám ten návrh komise. Myslím si, že je velmi důležité, abychom se poučili z naší zkušenosti v USIC. Myslím si, že je to věc poměrně jednoduchá a populární. Jediná věc, já e, bych e, chtěl jasně říct, k čemu ty klíčové informační dokumenty jsou. Je to proto, aby se e, investoři mohli připravit, nebo to mají vnímat jako zdroj informací, nebo oboje. Já myslím, že je důležité, aby bylo jasné, jaký je náš záměr. Má to být předsmluvní dokument, má mít nějaké právní důsledky. Já si myslím, že ten průmysl by měl být eh, přesný, jasný, nezavádějící, ale také krátký. Ten dokument by měl být také krátký a jasný. Byl by to podstatě takový dokument, skrze který by se potom investoři mohli dostat k důležitějším informacím. Jinak si myslím, že je důležité, abychom se přizpůsobili požadavkům USIC. Byly tady k tomu nějaké otázky. Já se těším, až nám k tomu něco řekne komise. Jestli má průmysl pravdu, proč není možné to co nejvíce přizpůsobit USIDS a rozhodně bychom neměli ty KIDS vidět jakožto jediný dokument, na základě kterého by se investoři měli rozhodovat. Já nejsem si úplně jistím, že bychom se měli ještě zabývat eh, těmi důchody, protože když se podíváte na to, jaký je teď zmatek v penzijních systémech v evropských členských státech, například eh, u nás teď existuje opt-in do důchodového systému, spíš než že by si lidé vybírali důchod. Tak já si myslím, že měli počkat, až se to uklidní. A v současné době má spousta států problém se svými penzijními systémy. Eh, tady eh, v parlamentu by mělo na evropské úrovni proběhnout několik diskuzí. Já bych raději nejdříve slyšel tyto diskuze. Hm, jsem pro mimosoudní řešení sporů, pokud eh, to zajistí, že ty opravné prostředky pro spotřebitele budou rychlejší a efektivnější, ale nevím, proč jsou tady e, jiné prostředky než ve směrnici ADR a doufám, že e, toto bude plně v souladu s tím, co v té směrnici máme. E, že bychom to měli otevřít veškerým retailovým produktům. Já si myslím, že to bychom si měli pořádně promyslet. Mně se to částečně líbí, ale na druhé straně se obávám, že se tím vzdalujeme od původního záměru těch klíčových informačních dokumentů, protože to nemusí být skutečně kompatibilní se všemi retailovými produkty. A když slyším, co říká paní Beres, částečně se mi to líbí, ale myslela tím opravdu národní dluhopisy, nebo to bylo špatně přeloženo, protože v tom případě by se mi moc líbil klíčový informační dokument nějakého státního dluhopisu. To by bylo opravdu zajímavé vidět. Docela se mi líbí ten nápad eh, těch bankovních produktů. Já si myslím, že i teď si většina spotřebitelů myslí, že když dají nějaké peníze do banky, tak banka tam ty peníze má na účtě a že si je můžou kdykoliv vyzvednout. A přitom většina bankovních produktů znamená, že vypůjčíte své peníze bance a banka to zase půjčí spotřebitelům takže vy v podstatě své peníze půjčujete, nevkládáte je do banky. Já si myslím, že je třeba být v tomto transparentní, že spotřebitelé by měli vědět, eh, co eh, jsou eh, záruky vkladů, co jsou úvěry bankám, co oni půjčují bankám a tak dále. My bychom se měli ovšem zamyslet nad tím, jestli to chceme skutečně regulovat tady, anebo někde jinde a já se těším na eh, diskuze se zpravodajem a se stínovými zpravodaji, ale myslím si, že v zásadě, co se týká těch eh, základních principů, to znamená ochrana investorů a in, informování investorů, to je jasné, ale musíme si dát pozor na ty detaily, jak říkali stínoví zpravodajové, ať je to jednoduché, ale srozumitelné, abychom nezaplavili investory přílišným množstvím informací, protože když to bude příliš transparentní, tak jednak uh, jak říkala Sharon, eh, z toho bude mít eh, sice možná radost pošta, ale ne pošťák. A za druhé, lidé si pak většinou nepřečtou všechny ty informace, když to bude moc dlouhé. Děkuji. Uh, Nicholas isn't here. Is there anybody else? Tak eh, chce si říct slovo ještě někdo další? Okay. Děkuji, paní předsedkyně. Připomínka jakožto stínová zpravodajka MIFIDu a MIFIRu, které jsme nedávno eh, odhlasovali na plenárce, tak tohle se samozřejmě týká i otázky PRIPS. A ty diskuze, které proběhly na skupině stínových zpravodajů společně se zpravodajem eh, v rámci MIFIDu k té otázce PRIPS byly velice politické a mě docela překvapilo, že ty diskuze se mnohem méně soustředily na spotřebitele, než bych bývala na začátku čekala. Takže bych chtěla vidět, eh, zda ty klíčové informační dokumenty skutečně jsou zacílené na spotřebitele a zda mají skutečně eh, být taková ochrana pro investory a pro jejich budoucí rozhodnutí. Já si nejsem jistá, že jsme to správně nastavili v těch diskuzích o MIFIDu, MIFIRu a eh, obávám se, že při trialogu to bude ještě zmatenější a možná to nakonec bude ještě méně zacílené na spotřebitele. Jeden z výsledků těch MIFIDových diskuzí k PRIPS byl, že tam bude žádost o plné zveřejnění veškerých poplatků a jeden eh, standardní formát, aby bylo možné produkty srovnávat. A já si myslím, že je opravdu důležité, abychom tohle dokázali zajistit, že ten klíčový informační dokument eh, bude plně v souladu s tímto požadavkem. Protože vůbec není snadné zajistit srovnatelnost všech produktů. Ale myslím si, že je to zásadní. My jsme dali jasně najevo, že například u jednoho investičního produktu bylo eh, přes 12 různých druhů poplatků a eh, návratnost se těmi poplatky výrazně snižovala, což by normálně nebylo vůbec jasné, ale že by někdo přesně věděl, které poplatky bude muset platit. Takže si myslím, že bychom se opravdu měli snažit eh, tento problém podchytit a pomoci investorům pochopit, oč tam jde. Samozřejmě, že v zájmu trhu není tyto poplatky zveřejňovat, takže si myslím, že to musíme nastavit v legislativě. Souhlasím se Serpou, že potřebujeme zajistit kontinuitu mezi USIC a PRIPS. To je velmi důležité. Já bych to rozšířila i na IMD. V podstatě jakýkoliv produkt, který vypadá jako investiční produkt, ať už je zabalen jakkoliv, musíme zajistit, že tento bude srovnatelný se všemi ostatními. Investor neví, jak je rozdíl mezi USIC nebo PRIP nebo IMD. Takže my se musíme snažit tam zahrnout všechno a myslím, že když to neuděláme my tady v parlamentu, tak to neudělá nikdo jiný. Co se týká otázek subsidiarity, poradenství pro investory, tak podle toho, jak se vyvinuly diskuze o MIFIDu, tak výsledkem vlastně bylo, že eh, členské státy mohou provést zákazy, pokud se tak rozhodnou, ale nebudou tyto implementovány po celé Evropské unii. A proto si myslím, že by v tom klíčovém informačním dokumentu mělo být jasné, kdo je národní kontaktní orgán, který zodpovídá jak za dozor nad daným produktem, tak eh, za dozor nad osobou, která ten produkt prodává. Myslím, že to je velmi důležité pro členské státy, třeba náš členský stát v Nizozemsku, který implementuje zákaz komise. Ovšem na jednotném trhu to bude znamenat, že ti, kdo ten zákaz neimplementují, tak budou moci spotřebitelům tyto produkty na vnitřním trhu prodávat. A eh, klienti musí vědět, kdo reguluje a kdo má dozor nad těmito produkty a kdo je přesně prodává. Já si myslím, že bez eh, povinnosti zveřejňování se to lidé ve členských státech nikdy nedozví. Já jsem se například zeptala mé matky, aby se zeptala, když si kupovala penzijní produkt, eh, jestli eh, investor, eh, který ji radí, je regulovaný orgán. Ona se zeptala, řekli, že ano. A Nejednalo se o Velkou Británii, ale jednalo se o takový jiný malý ostrovní stát, který měl dozor nad těmito produkty a který je v současné době v docela těžké situaci. Takže já si myslím, že je opravdu důležité, aby se toto zákazník dosvěděl a mělo by to být v tomto dokumentu. Děkuji. Dobře, někdo další? Eh, k té poslední věci, kterou Kej říkala, já vím, že když jsme jednali o směrnici o platebních službách, tak jsme mimo jiné chtěli, aby se tam jasně říkalo, kdo je dozorčí orgán pro bankovní účty a tak dále. já jsem eh, strávila zajímavou půl hodinku tím, že jsem hledala, co kdo reguluje u různých návrhů na účty, které občas vypadávají z Financial Times, takže si myslíme, že nejen, že by to tam mělo být, ale mělo by to být někde řečeno velmi jasně, ne malým písmem někde zastrčené. A někdo další ne, tak vyrvanš. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že to je diskuse odvíjející se v velmi dobrých podmínkách, neboť nám jde o dosažení co nejlepší konvergence. Co se týče komparability, všichni mají tento cíl v hlavě. Třeba abychom skutečně velice striktně pracovali s IMD, protože to je text, který jako s MIDem, protože to vlastně souvisí s tím nyní předloženým textem komise. Rada bych řekla, že cítím takovou malou frustraci. Doufám, že to bude moci být opraveno. Tento text se původně nazýval package, eh, balíček o informacích, už nevím o, o čem, schéma protekce. A najednou se z toho stal KIT, čili dokument o klíčových informacích. To je to, co měl za cíl dokument. A cílem ve smlouvách to bylo tež a doufám, že my znovu ožijeme to, co se tak trochu ztratilo. A sice, že obnovíme tu otázku hodnocení produktů, než se dostanou na trh. A také otázku moci dohledu, což jsou témata, které, jak vím, jsou velice aktuálním cílem, protože je řada zemí, kde by se na to měli eh, podívat zblízka, ale na evropské úrovni se na to musíme také podívat zblízka. Co se týče toho přemostění té pasrely, eh, s Juzitem, myslím si, že bychom skutečně něco z toho měli také převzít do tohoto dokumentu, zejména otázka odpovědnosti. Pochopila jsem, že tady velké hodnocení eh, těch eh, vlivných kruhů zvnějšku, abychom byli tedy velice pozorní E, právě kvůli těmto vlivům změšku. Co se týče hodnocení risku, připojím se k tomu, co jste říkali. Zmínili jste se takřka o všech. Řekli jste, že retrospektivní pohled je nedostačující a tak já jsem to řekla ve svém úvodním slovu. Je třeba dívat se také e, nejenom na likviditu, ale i ta by měla být součástí balíčku. E, ještě k otázce důchodu. Já jsem si položila otázku, Samozřejmě, když si vezmeme ten PRIP, bude to pokrývat řadu penzijních produktů, ale penzijní fondy ne. Tak trochu jsem váhala. Myslím si, že bychom neměli jít tímto směrem a z několika důvodů. Za prvé proto, že co do vyváženosti jde o to, abychom tady měli velikou vyváženost a v momentě, kdy tam do toho dostaneme penzijní fondy, tak bude zapotřebí vlastně, aby pol, bude to tvořit polovinu celé té masy, kterou chcete vlastně upravit. To znamená, bude to vyžadovat soubor určitých ustanovení a přitom ztratíte, ztratíte ze zřetele věci, které potřebujete, aby vám pokryly ochranu té druhé poloviny produktu. a doufám, že revize IRP nám pomůže také zaobírat se touto otázkou. Dále bych ráda ještě dodala, Eh, že se mi líbí, že chcete pokrývat také to fiskalitou. Bude to tady velice obtížné v jednání s radou a s komisí, ale budeme-li čestní, musíme to udělat. Nemůžeme říkat, je to dokument jenom pro produktory. Eh, když jsem prostě eh, retailovým investorem, tak mi je úplně jedno, kdo ty dokumenty produktuje. Já potřebuji si přečíst takový dokument, který mi dá informace, které potřebuji. Což, jak všichni ukázali, je skutečně zásadní prvek. Co se týče kompetencí či moci těch dohlížitelů, o tom už jsem hovořila, eh, podmínky stažení produktu, eh, pardon, podmínky pro retailové produkty, to je, nes, produkty jsou nesmírně zajím, důležité. Abych eh, reagovala na Saida Kamala. Já jsem hovořila zejména o obligacích. A myslím si skutečně, že pakliže řecké dluhy se prezentují velk široké veřejnosti, tak je lepší, kdyby byly doprovázeny takovým dokumentem o klíčových informacích. Je třeba uvědomit si, co chceme. Chceme-li chránit spotřebitele, informovat ho o realitě mm, e, retailových produktů, tak by snad nemělo to způsobovat potíže. Zejména když suverénní dluh, podle toho, co vím, nebyl nakupován zejména retailovými investory. Leda, že by mi snad něco uniklo. Naprostá transparentnost komise. Myslím si, i e, ça me semble être... Naprostá transparentnost poplatku, to je naprosto jasné, v tom jsme si zajedno. A také naprosto souhlasím s Filipem Lamberem, nevím, jestli tady ještě je, že je třeba e, připojit ty podmínky e, pro možnost používání, stahování kontraktů či smluv z internetu vzorových. Ale nevím, zda bude stačit, zajistíme-li to jako formulování, který, nebo jako formulaci, která by byla součástí toho diku, ale je třeba to tam rozhodně připojit. Takže to je vše a doufám, že se nám podaří pokročit celým týmem vyjednávačů a ve spolupráci s Jury a Libe. Děkuji tak vzhledem k naší předchozí diskuzi bychom možná eh, měli v bisku potom dát najevo, zda budeme mít bail-in nebo ne. Tak teď jsme měli výměnu názoru, eh, takže eh, bychom to 28. listopadu mohli znovu projednat do 10. prosince Eh, pozměňovací návrhy 21. 11. Eh, eh, se o tom bude jednat na výboru, 23. se bude hlasovat na výboru a na plenárce potom v Dubnu. Takže to je časový harmonogram, já vám děkuji a můžeme přejít k bodu 10 na pořadu jednání, což je zprostředkování pojištění a já teď předám předsednictví místo předsedovi. Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jak Sharon oznámila, přistupujeme k dalšímu bodu našeho programu a to eh, je zprostředkování pojištění. Dochází k první výměně názorů. A jak všichni víte, zpravodajem je pan Werner Lange, takže mu dávám bezprostředně slovo. Wernere, prosím, máš slovo. Děkuji mnohokrát. Ve spolupráci se sekretariátem jsme 16. října 2012 předložili odpovídající dokument k návrhu komise o zprostředkování pojištění a na, čtyřem, na čtyřech stranách jsme zhrnuli nejdůležitější diskusní body této tohoto návrhu komise. Není to rozhodně žádné závěrečné hodnocení, je to pouze hodnocení předložených otázek a návrh zprávy jako takové by měl být předložen do konce listopadu. Já jsem chtěl poděkovat sekretariátu za velikou podporu. Tento návrh je součástí mezinárodně slíbené regulace finančních trhů i v oblasti pojištění, ale na druhé straně je to zároveň návrhem pro vytvoření rovných konkurenčních podmínek v oblasti produktů spotřebování pojištění a další ochrany spotřebitele. To jsou ty podstatné body. A jak víte, výbor IMCO Eh, je vlastně spolu, nebo požádal o spolupříslušnost. Nevím, zda už tedy padlo nějaké rozhodnutí, ale domnívám se, že správným místem pro vyjednávání hospodářský výbor, protože tady skutečně máme v odpovědnosti celkový balíček. Samozřejmě IMKO eh, podá své stanovisko, to je naprosto jasné ale v první řadě je to součástí toho, co se týče dlouhodobých životních pojistech a investičních produktů v oblasti regulace finančních trhů. Když se podíváme na hospodářský význam zprostředkování pojištění v Evropské unii, pak máme zhruba milion zprostředkovatelů pojištění v Evropské unii. Velká část aktérů jsou malé a středně velké podniky a Zprostředkování pojištění je velice důležitým distribučním kanálem, jehož podíl na celkové sumě pojišťovacích prémií je ve všech členských státech průměru nad 80%, například v Německu 67%, eh, v Portugalsku 69% a v Lucembursku 63%. To znamená velice významná oblast, kde se jednak jedná ro, o roli zprostředkovatelů protože snižují náklady pro spotřebitele a e, také provádějí celou řadu transakcí s nejrůznějšími prodejci a kupci. Z hlediska e, spotřebitelů identifikují rizika, e, kterým čelí spotřebitele a pomáhají zákazníkům s administrativními službami z pohledu pojišťoven usnadňují přístup na trh a používá a pou, pomáhají pojišťovnám při realizování. Komise Evropská na základě stávající směrnice o zprostředkování pojištění IMD1, která byla uveřejněna 9. listopadu 2002, Eh, od roku 2005 do roku 2008 bylo na základě nazbíraných zkušeností stanoveno, že je potřeba vypracovat přepracované znění, který máme teď tedy předložen a v podstatě se tady jedná o minimální harmonizaci aniž by došlo ke kompletní harmonizaci heterogenní struktury toho evropského trhu zprostředkovatelů pojištění. A produkt limity eh, toho pojištění eh, v té fripsy se dostanou do zvláštní kapitoly. Skutečnost, že, nad, že prostě tady máme v Evropské unii činných více než milion zprostředkovatelů, hovoří proti tomu, abychom se snažili o nějakou přehnanou regulaci a abychom dodrželi zásadu proporcionality a abychom také si zachovali prostě tu nízkou rovinu nákladů pro pojišťovat, pojist, pojišťované osoby. Musíme tady nalézt odpovídající korelaci a to je skutečně zásadní. Komise to dodržela v několika bodech, sice ten rámec překročila, k tomu bych rád dal pan informací. Prvním bodem je, Eh, oblast působnosti článek 1. Komise navrhuje rozšíření působnosti na distribuci pojišťování prostřednictvím pojišťoven a zajišťoven bez zprostředkovatele, co se týče likvidace škov, ale co se týče také nabídky a prodeje životních pojistek. To jsou tři body, o kterých můžeme mluvit různým způsobem. Zda tedy přijetí regulace za újmu škody a úhradu škody by se se mělo dostat, o tom tady tak trochu pochybuji, protože tato regulace probíhá na základě expertních znaleckých posudků a technických expert, PIS. A o tom je třeba diskutovat asi někde jinde. Evropský dohlížecí úřad přijetí eh, těchto aktivit eh, do nového přepracovaného znění nedoporučuje. Poté se jedná o odstranění výjimek pro distribuci nejrůznějších pojistek, ku příkladu cestovních pojištění. To je tedy veliký objem s malým podílem na trhu celkem 130 milionů eh, cestovních pojistek se uzavírá v roce a vlastně ty potom musí, musí být realizováno jejich plnění na základě zrušených cest. Provize Eh, činí zhruba polovinu celého obnosu eh, pojistky uzavřené a riziko je poměrně nepatrné a podle mého přesvědčení bychom klidně tuto výjimku mohli ponechat, protože jinak by se mohla zhoršit ochrana zákazníka. Budeme-li od zákazníka tedy požadovat, že buď budou muset cestovní kanceláře a zaměstnanci cestovních kanceláří splňovat nějaké minimální kvalifikace, anebo tady budeme muset mít nějakého extra zprostředkování zprostředkovatele pojištění a to by vedlo eh, k velikým potížím a nezlepšilo by to situaci spotřebitele a konečného zákazníka. Kdo si rezervuje cestu, ví, že se zároveň pojišťuje pro případ, že bude muset třeba odstoupit z té cesty na určitou omezenou sumu a proto si myslím, že bychom to mohli tak ponechat i do budoucna. Ale kritičtější je to u smluv na leasing automobilů, zejména na evropském vnitřním trhu, jsou podmínky velmi rozdílné. A dodatečné pojistky se uzavírají právě při autoleasingu. Každý už to zažil, nezávisle na tom, kde v Evropě, protože nikdy nikdo přesně neví, co vlastně je třeba automaticky už pojištěno v leasingové smlouvě a co musím, jak si pojistit ještě extra. O tom vlastně nemáme moc informací, protože není možné, abych prostě, aby na základě nějakého automatického háčku tady bylo nějaké dvojí či trojí pojištění. Třeba zvážit, ze jakých podmínek leasingové smlouvy budou potřebovat zvláštní pojednání, budou-li spojeny s většími finančními obnosy. Eh, ačkoliv se tedy Evropský, Evropská asociace vyslovala proti. No, to jsem chtěla říct k působnosti. Druhá oblast. Zjednodušený registrační postup články 3 a 4. Tady se jedná o to, kdo se musí registrovat. Máme tady nejrůznější postupy v členských státech a otázkou je, zda na základě rozšíření působnosti na pojišťovací společnosti a jejich zaměstnance se tito budou muset znovu zaregistrovat. Komise to nenavrhuje, ale některé svazy toto kritizují a žádají to. Já jsem přesvědčen o tom, že obnovená registrace třeba distribučního systému AXA nebo kohokoliv jiného není nutná. Pakliže se, když oni prodávají pouze své vlastní produkty, musí být kvalifikovaní a tudíž to bude spadat zpátky na to firmu. Co se týče zprostředkování pojištění jako vedlejší činnost, to jsou cestovní kanceláře a pronájmy aut. Tady komise navrhuje zjednodušený postup. O tom budeme ještě muset diskutovat. Je třeba dbát na to, aby nevznikla příliš velká byrokracie. Další změna se týká nově vytvořené možnosti registrace smluvně zavázaných třetích, které se, kteří se k tomu dostali už zprostředkovateli. To je otázka, kdy vzniká ten řetězec různých zprostředkovatelů a pod zprostředkovatelů o tom budeme muset ještě podrobněji hovořit. E, pak tu máme oblast, máme tady e, prav... bylo by asi dobré mít tady povinnost třeba 200 hodin za pět let opracovat prostě v jasných právních otázkách. To znamená vlastně týden v roce, 40 hodin v roce. Návrhy od různých svazů již máme na stole, to považuji za naprosto proveditelné. Otázku je, kdo by to měl dělat. Eh, bude to muset dělat nějaká neutrální eh, instance, a nebo budeme muset mít eh, nějaké, nějaké úřady zřízené při těch pojišťovnách samotných. Eh, další vzdělávání se mi zdá být velice nezbytné, protože tady mm, vznikají nové produkty, zejména v oblasti dlouhodobých vkladů a proto je třeba o tom uvažovat. Čtvrtý bod, článek 17. Konflikt zájmu a transparentnost. Tady existují různé návrhy a máme tady velice vášnivou debatu o tom, do jaké míry, a to jsme už zažili při MIFIDu, do jaké míry se mohou platit provize, zda musí být transparentní, zda musí být předávány dál. Návrh ležící na stole praví, že provize obecně by se měly dát předávat dál. To ale já považuji za nesprávné, protože potom by došlo ke konkurenci o rabaty a nikoliv o konkurenci v oblasti nabízených eh, pojištění. A myslím si, že nemůžeme udělat tu chybu, abychom prostě zlepšení ochrany spotřebitele zaměňovali s nedlouhodobou transparentností. Uh, Eh, když se potom v internetovém odbytu bude jednat o to, protože bude se internetový odbyt má být zahrnut do tohoto předpisu, ten, kdo bude moci eh, uzavřít pojistku životní dlouhodobou po internetu, tak eh, bude taky potřebovat určitou radu. A jeden nabízitel nabídne třeba 500 euro provize a druhý 200 euro a třetí tisíc a ty vlastně přenese na zákazníka. A pak tady bude existovat nebezpečí, podle mě to největší, že eh, ta eh, jak zdánlivá transparentnost se potom eh, o tu zdánlivou transparentnost se navýší to, co bude muset zaplatit zákazník či spotřebitel. Čili neměli bychom odvět na této úrovni. Já vím, že prominentní asociace, dokonce i svazy spotřebitelů na evropské úrovni mají jiný názor, ale já jsem pevně odhodlán dělat to skutečně věcně a nikoliv podle tlaku spotřebitelských svazů. Jinou otázkou je otázka zpřístupnění a zveřejnění odměn a veškerých nákladů těchto produktů. Tady se domnívám, že britský systém on the request, čili na dožádání, se neosvědčil že je to sice možný přístup, kde určitý členský stát může tímto způsobem akceptovat tu regulaci, nebo v jiném případě se ve Francii, kde zprostředkovatele pojištění musí být eh, osoby samostatně výdělečně činné ale ne v každém členském státě to musí být eh, aplikováno tímto způsobem. Zpřístupnění eh, pouze na vyžádání nebo zveřejnění na vyžádání vedlo v hodnocení k tomu, že velká část dotázaných to odmítá. Říká, že takové údaje spíše matou zákazníky. Dodatečně eh, se tady objevují technické potíže, když se jedná o vyučtování. A můj návrh je spíše takový, aby se zveřejňoval zdroj odměn a, a aby prostě se proúčtovávaly distribuční náklady. O tom budeme muset hovořit, tedy jakým způsobem bychom mohli pozměnit návrh dokumentu komise, ale rád bych ponechal členským státům státu možnost, aby si to sami upravili, jak uznají za vhodné. A potom investiční produkty, to je velká kapitola a úzce souvisí také s MIFIDem. Tady se jedná o otázku, Ehm, jaké dlouhodobé investiční produkty, investiční produkty zejména to jsou tedy životní pojistky a je to srovnatelné vlastně s třemi investičními produkty a měly by podléhat tedy stejné regulaci, anebo by jako produkt ty pojišťovacího vkladu měly být pojednávány jinak, aby nebylo možno s nimi obchodovat kdykoliv. Možná, že bychom mohli najít určité východisko v tom, že produkty vázané na fondy bychom podřídili MIFIDu pouze v případě, že nebudou mít žádnou minimální eh, dobu trvání. Eh, tady máme daňové předpisy, prostě dlouhodobé investiční produkty mají-li nějakou předběžnou vázanost, že by měly spadat do, MIFIDu, do, do, do Směrnice o zprostředkování pojistek a ty další by měly spadat do MIFIDu. A existují případy eh, z jiných zemí, eh, například v Dánsku a Finsku se ukazuje, že když se to dělá příliš striktně, tak například u systému honorářů, že teda je, možná jenom, že je možné poradenství jenom za honorář, že občané, kteří nejsou tak dobře informováni, nemají dostatek informací. V Dánsku eh, se jako standard ve Finsku zavedlo právě poradenství jenom za honorář, ale tím pádem objem pojištění klesl, protože než někdo zaplatí vůbec honorář za pojištění, tak je ten krok velmi, mm, velmi veliký a ještě nemá dostatek srovnání. Lepší je zpřístupnění uzávěrek a provozních nákladů, abych věděl, kolik z mých peněz si ponechávají pojišťovny a zprostředkovatelé sami. A teď poslední bod, ke kterému se chci dostat, to jsou akta v přenesené pravomoci. Tady se jedná o úroveň harmonizace, komise jako všude a vždy navrhuje celou řadu aktů v přenesené pravomoci, definice přiměřených znalostí a dovedností zprostředkovatelů, kritéria pro propočítávání pojišťovacích kritérií a zpřístupňování konfliktu. To všechno chce upravit bez podílu parlamentu, bez účasti parlamentu. A když se podívám na regulaci uhrady eh, škod, eh, že by jakoby jak komise zadními vrátky se chtěla vrátit jenom k tomu, aby do toho nikdo moc nemluvil. To znamená, když to budeme jenom tak akceptovat, jak to navrhuje komise, vedlo by to k maximalizaci a nikoliv k minimalizaci harmonizace a s tím souvisí celá řada byrokratických pravidel, i pakliže, i když je tady ten argument o překročení minimálních požadavků s protekcionistickým záměrem, protože členské státy eh, často ehm, k tomu Eh, se přiklánějí. Ale nemůžeme tady hovořit o minimální harmonizaci, když někdo chce prostě ze zhora dát maximální. A proto si myslím, že sice v odvětví jako takovém se velice uh, Eh, pře o toto zprostředkování pojištění, ale my tady v parlamentu bychom možná s výjimkou nejrůznějších otázek u dlouhodobých produktů a převodu provizí mohli relativně rychle dospět k rozumnému řešení a harmonogram by tedy znamenal že do konce listopadu eh, bude předložen návrh zprávy, tedy sekretár a má, sekretariát a má kancelář a 17. a 18. prosince bychom měli překlad a před Vánoci bychom o tom mohli diskutovat tedy. Eh, potom dluta pro předkládání pozměňovacích návrhů by byla v polovině ledna a ve výboru Ekon bychom podle tohoto časového plánu 26. března mohli hlasovat a než půjdeme do trialogu, budou-li nějaké problémy, tak bych navrhoval, jak postupovat pro plenární hlasování. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Langene. Dovolte mi, abych ještě upřesnil, že konečné vyjasnění kompetencí příslušnosti mezi výborem, pro, mezi výborem IMCO a naším ještě nepadlo. A nyní ve jménu socialistů má slovo pan Antolín Sajčes. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, nejprve jsem chtěl poděkovat za tento pracovní dokument pana Langena. Myslím si, že je to velice užitečný návrh, který nás seznamuje s nejdůležitějšími elementy návrhu předloženého komisie, a o čem musíme diskutovat. Eh, souhlasím eh, s těmi zásadními tématy, která zde zazněla a rád bych zdůraznil, že stále ještě jsem nedospěl k žádným definitivním závěrům, k jednotlivým bodům, ale rád bych přece jenom řekl několik poznámek. I já se domnívám, že toto je naprosto nezbytný návrh už eh, celé desetiletí prostě uběhl od té doby, co byla schválena ta první směrnice o zprostředkování pojištění a od té doby se událo mnoho věcí a kromě toho se počítá s tím, že myslím si, e, tato směrnice nějak ztratí platnost v době 2015, takže je to velice příhodná iniciativa. Také se došlo k celé řadě kompromisních závěrů v rámci G20 a tyto musíme také začlenit, protože jde o to, abychom měli dos, abychom dosáhli určitou rovnováhu i zejména co se týče kompetencí e, aby ti, kteří zprostředkovávají pojištění, měli jasná pravidla, která jim umožní opravdovou hospodářskou soutěž, čili e, regulární e, konkurenceschopnost. z pohledu našeho z pohledu komise je důležité tedy eh, vymezit tady jednotlivé kompetence a kromě toho eh, udělat větší jasno eh, v oblasti finančních trhů, v odvětví této oblasti produktů. Musíme to mít, musí se z toho stát odvětví finančních trhů, které bude mít větší transparentnost a kterému budou moci spotřebitelé více věřit. Také já se domnívám, že působnost by měla být univerzální. Nebude-li tomu tak, v tom případě by otázky související s hospodářskou soutěží nebyly adekvátním způsobem pojednány, protože kdyby zůstaly oblasti tohoto sektoru vyloučeny, tak prostě tady hospodářskou soutěž mít nebudeme. E, jedná se však o nesmírně komplexní a komplikovanou oblast, oblast pojištění i těch životních pojistek. A zároveň je nutné si uvědomit, jaké jsou produkty životního pojištění a jak souvisejí s jinými základními produkty a proto nejsou například životní pojistky sami o sobě autonomní, protože většinou se tyto pojistky uzavírají s cílem prodat ještě jiný typ pojištění. Co já vím, když si někdo koupí mm, třeba počítač nebo jiný elektronický produkt. Myslím si tedy, že tady musíme najít nezbytnou proporcionalitu a zabránit tomu, k čemu dochází při mnoha příležitostech musíme se snažit zabránit tomu, abychom tím, že e, uděláme fantastickou regulaci, bude to mít katastrofické důsledky. Čili musíme k tomu přistupovat s velkou odpovědností za výsledek. Myslím si, že musí existovat registr. Možná, že ne e, s tak přísnou regulací, ale aby všichni, kteří se zaobírají touto činností, byli registrováni je třeba, aby tady byla zajištěna opravdová profesionalita. To musíme skutečně podpořit eh, v tomto aspektu. Ten téma zprostředkování a další vzdělávání v oblasti informací a znalostí o nových produktech je nesmírně důležité konflikty zájmu, to jsou otázky, kterými se musíme transparentně zaobírat. Hovořilo už se o vlastně těchto aspektech v oblasti hypoték, v oblasti bankovních služeb, ale jednalo se také o rozlišování toho, kdy se nabízí balíček produktů, a Bunding in Time Products což jsou produkty, které jsou vázány na něco jiného. To je jako když někdo jde do restaurace a to, co dá, dá si jde menu toho dne, a nebo zda si dá jídlo podle meníčka. Čili tady máme možný výběr a proto my nechceme muset jíst jenom to mlíčko toho dne, ale jde o to, abychom našli správný výběr z toho menu i v oblasti produktů pojištění. Específicas. Una de ellas es la de asesoramiento. El asesoramiento no es simplemente mediación. La mediación es una actividad comercial. Zprostředkování je komerční aktivita, ale musíme si uvědomit, že komerční marketing musí sledovat co nejlepší zájem. Nemůžeme samozřejmě, naši, naším cílem nemůže být, abychom zajistili co nejlepší příjmy těm, kteří nabízejí toto pojištění, ale abychom nabídli co nejlepší podmínky pro zprostředkování pojištění konečným zákazníkům. Investiční produkty tohoto typu musíme bedlivě proskoumat, abychom dávali konzistentní odpovědi. Také se domnívám, že naše téma, naše úvahy musí být skutečně velice obezřetné co do harmonizačních snah, protože musíme mít takovou harmonizaci, která nám umožní ty cíle také dosáhnout. Děkuji mnohokrát a nyní za liberály má slovo eh, stínový zpravodaj. Děkuji a děkuji panu Langenu za jeho práci. Já mohu souhlasit se spoustou věcí, které jste říkal. Vy v textu dokonce také říkáte, že potřebujeme přísnější ochranu pro investory. A pro malou obchodníky. Já si myslím, že s tím se všichni můžeme stotožnit. Ale myslím, že by to také mělo být řečeno, že potřebujeme funkční trh a že přehnaná regulace není žádoucí. A já si myslím, že to je také věc, nad kterou bychom se měli zamyslet, aby to bylo proporcionálně, abychom nedělali věci, které by v konečném efektu vlastně i narušovaly zájmy spotřebitelů. Tak jsem rád, že to tady zmiňujete. Víte, že ta otázka MIFIDu 2 byla dosti komplikovaná. Vy jste říkal, že by to mělo být v souladu s MIFIDem. Neměli bychom tady vytvářet nějaké potíže. Také jste mluvil o plné harmonizaci. Já si myslím, že to by vlastně bylo ze všeho nejlepší. Ale byly by s tím pravda potíže. A pokud si některé státy přejí alespoň v přechodném období nějaká přísnější pravidla, jako jsme to měli u MIFIDu, Já myslím, že nemůžeme mít legislativu, která by toto neumožnila. Dosah působnosti. V rámci MIFIDu jsme se pokusili vyplnit některé ty lakuny a já myslím, že bychom se měli na to podívat tady a zjistit, jestli by tam nebylo něco srovnatelného. Protože, jak už jsem říkala, musíme si dát pozor, aby se ta naše práce nepřekrývala. Samozřejmě jsou také různé druhy pojištění, i na to bychom se měli podívat detailněji, i to jste zmiňoval. Teď k té diskuzi o PRIPS a o fondu USIC. I to se váže na dnešní diskuzi. Co se týká definic pojištění eh, vkladu, produkt, jakožto produkt, bude to PRIPS podle kapitoly 7? Já si myslím, že to se ještě musíme rozmyslet. Potom ta definice poradenství, to je zcela zásadní. Jak víte, to byla jedna z klíčových otázek, o kterých jsme jednali, když jsem mluvila o MIFIDu. Potom ta obecná otázka transparentnosti. Výsledkem MIFIDu bylo, že e, je možné používat některé zákazy, pokud si to státy přejí. Já si myslím, že v budoucnosti bude ovšem trošku problém s tím, že budou státy používat odlišné podmínky. No jasně, no. Musíme chránit investory. Nesmíme je chránit přehnaně, ale musíme jim dát dost informací. I jakožto liberál. S tímto souhlasím. Různé ty etické kodexy a doporučení prostě nebyly dostačující. Teď to vidíme. Takže bychom měli se zamyslet i nad nějakými přísnějšími pravidly, možná dokonce zákaz některých praktik. Minulý týden, před minulý týden jsme vytvořili legislativu k MIFIDu. Myslím si, že tady bychom to možná měli dát do nějakého úvodního ustanovení nebo tak. A na závěr, školení. Já si myslím, že to je ta zásadní. Máte to v tom vašem dokumentu, Školení a vzdělávání obecně je velmi důležité, to já rozhodně podporuji. Ale jak mi bylo řečeno, jak všichni dobře víme, někdy to nestačí. Ale neměli bychom se vyhýbat eh, tomu, že školení, vzdělávání pro spotřebitele, pro ty, kdo prodávají, produkty pro dobrou informovanost. To jsou základní principy dobře fungujícího trhu, ale já si myslím, že na tom se všichni shodneme. Děkuji. Děkuji a nyní ve jménu Zelených chápu, že chce promluvit fan Filip Lambert, prosím. Uh, Děkuji, tak vidím, že to je dnes jenom na mě. Dovolte mi vyjádřit se k tomu, co teď říkal Ole, protože Váš přístup mě připadá rozumný. Chceme chránit investory a spotřebitele, chceme také fungující trh a líbilo se mi, co jste říkal nakonec, že chceme chránit zákazníky, ale a to teda tak chápu já, nechceme ho zbavit odpovědnosti. Chceme, aby i spotřebitelé se chovali odpovědně a nechceme jim dělat, eh, připravovat tolik, tolik polštářků, aby se tak řeklo, aby nikdy nemuseli platit za svou vlastní blbost. A myslím si, že vy jste tu rovnováhu vyjádřil moc hezky. To je právě to umění. Eh, mně se upřímně moc nelíbil závěr té rozpravy o Mifidu o těch různých zákazek, ale uvidíme, jak to půjde. Musíme najít rovnováhu mezi ochranou a odpovědností. Dovolte mi několik komentářů k tomuto návrhu opět ve třech částech, eh, s čím souhlasíme, co chceme posílit a co tam chceme přidat. S rozsahem návrhu souhlasíme. A se všemi ustanoveními, která hovoří o potřebných znalostech prostředníků. Pokud pravidla nebudou dodržována, nastoupí sankce. Samozřejmě, už jsem dneska jednou říkal, že pravidla bez sankcí jsou pravidly jenom na papíře. E, souhlasíme také s ustanoveními o e, určité kvalitě poradenství, to je e, všechno dobré. Co chceme posílit? Podobně jako v rozpravě o PRIPS, Chci se zeptat, proč e, ta, ty procesy mimosoudního vyrovnání e, nejsou tak zdůrazněny a nejsou závazné tak, jak by měly být. My to nechápeme, rádi bychom to ustanovení měli jako závazné. Pokud jde o transparentnost, v podstatě tady bychom také potřebovali KIT, klíčový informační dokument, který bude obsahovat zásadní informace pro spotřebitele a přinejmenším bude transparentní pro spotřebitele. A pak jsou tu další prvky. A teď se dostávám k tomu, co v tom návrhu chybí. My bychom zde rádi viděli jasnou indikaci, všeobec eh, kompletního výnosu toho daného produktu, zejména pokud se jedná o produkt životního pojištění. Bez všech nákladů. Jinými slovy, aby spotřebitel měl jasnou představu o tom, co si na konci po těch x letech odnese. Dále. Informace, které by zde podle našeho názoru měly být zahrnuty, jsou klíčové indikátory o platbách versus, versus eh, jaksi pojistných událostech. Všichni víme, že velmi často dochází k tomu, že když dojde k nějakému problému a pojistěná osoba uplatňuje pojistnou událost, tak najednou zjistí, že to není pokryté a aby dostal nějaké očkodnění, tak to strašně dlouho trvá. To by bylo, eh, já myslím, velmi zajímavé z pohledu statistiky, pokud jde o částky, které se většinou vyplácejí a pokud jde o dobu, jakou to trvá tu částku vyplatit. A pokud jde samozřejmě i o eh, jakési právní nároky eh, vůči poskytovatelům pojištění. Já si myslím, že to by ta osoba, která se chce pojistit, měla znát. Poté eh, je zde otázka definicí odborného zákazníka, protože tento odborný zákazník eh, nepotřebuje ty základní, def, eh, základní informace. Pardon. Ovšem, definice, kterou máme, je rozvaha více než 2 miliony euro nebo obrat více než 15 milionů euro, ale když si to porovnáme s definicí malého a středního podniku, tak uvidíme, že se to zcela liší. A v tomto smyslu počet subjektů, které budou komisí považovány za malé a střední podniky, eh, tak jim vlastně nebudou poskytnuty ty základní informace od toho poskytovatele pojištění. A já se ptám, zda bychom neměli mít eh, ty definice stejné, tak abychom použili zkrátka tu definici malého středního podniku jakožto eh, definici odborného zákazníka. Já nevím, já se na to ptám. Ovšem eh, ta definice, ten práh definice malých a středních podniků se objevuje znovu a znovu v různých legislativách. Já si myslím, že v rámci komparability bychom měli mít stejná pravidla. Já bych tím pádem navrhl, použijeme zkrátka stejnou definici. Pakliže existují nějaké validní argumenty, proč to neudělat, rád si je vyslechnu, ale podle mě malý a střední podnik podle definice nemusí nutně mít eh, odborné kvalifikace v oblasti pojištění. A poslední věc k tomu, co by se mělo v textu posílit, je toto. Chtělo by to více pravidel pro prostředníky mezi poskytovatelem pojištění a e, subjekty chceme jasnou definici role eh, přizpůsobitelů ztrát, takzvaných eh, loss adjusters. A eh, to je vlastně všechno, co, chtěl, co jsem chtěl jménem Svena říci. Doufám, že v diskusi budou zohledněny. Těšíme se na konstruktivní spolupráci, jako vždy. Děkuji. Děkuji vám, pane Lamberte. Zbývá nám už jenom 6 minut, dámy a pánové, a hlásí se o slovo tři lidé tak bych vás poprosil, abyste se omezili každý na dvě minuty. A za ECR eh, má slovo Kej. Eh, prosím, děkuji, ano, já budu velmi stručná. Hovořím jménem pana Foxe, Foxe našeho stínového zpravodaje. Děkujeme panu Langenovi za odvedenou práci a za velmi eh, důslednou práci a za to, že v podstatě ve svém návrhu už zdůraznil všechny důležité věci je důležité vnímat tuto směrnici jako součást balíčku pro spotřebitele, jako to je v PRIPS, MIFID, USIC a jinde. Je zde jasná potřeba pracovat s jednotnými definicemi a mít vůbec jednotný přístup, abychom vytvořili stejné podmínky hry pro všechny aktéry, abychom zajistili dostatečnou ochranu spotřebitelů v celé EU. Je potřeba ať už ten obal bude jakýkoliv, aby uvnitř ty produkty byly komparabilní je potřeba, když už se snažíme o jednotný trh, se o to zasadit. Ale vzhledem k diskusím o MIFIDu a MIFIRu jasně vidíme, že e, ty definice se různí na různých trzích v různých členských státech. E, a já si myslím, že by bylo vhodné e, zohlednit základním způsobem národní rozdíly v této oblasti, ale jinak mít definice stejné. Členské státy musí jednat na jednotném trhu, ale nemusí, ne, nesmějí, nesmí být jim bráněno v tom, aby měli silnější ustanovení na ochranu spotřebitelů, pakliže si to přejí. Pan zpravodaj eh, velmi dobře nastínil rozdíl mezi krátkodobými pojistnými smlouvami, kde ty různé kompenzační mechanismy a poplatky nejsou tak zásadní, Eh, jak eh, vůči eh, celkové ochraně, kterou tyto produkty poskytují a mezi dlouhodobými produkty, kde je potřeba zajistit maximální transparentnost, komparabilitu a zaměření na kvalitu a kvalitní poradenství. A tím se dostávám nakonec objasňování eh, odměn, eh, to je důležitá věc, aby bylo možné porovnat jednotlivé, jednotlivé po, po, produkty. Eh, pan Fox vás chce upozornit na článek 13, pokud jde o nápravná opatření, je potřeba zahlednit, aby toto bylo konzistentní se směrnicí o mimosoudním urovnání, aby nám zde nevnikly nesrovnalosti. Děkuji. Slovo má Katerine Styler zpravodajka výboru IMCO. Děkuji, já jsem zpravodajka ve výboru IMCO. Jsme velmi rádi za tuto zprávu. My budeme mít eh, ve výboru IMCO slyšení, to bude v týdnu od 26. listopadu, myslím, eh, dostanete poznámku, pozvánku, já si myslím, že je důležité zohlednit zájem spotřebitelů. Děkuji, to bylo velmi rychle a nakonec má slovo ještě pan zpravodaj, pan Langen velice srdečně za četné podněty. Všechno jsem si nejenom poznamenal, ale skutečně jsem to všechno bedlivě vstřebával. A mou prozbou jest, pakliže ten či onen z vás už má konkrétní návrhy, aby mě během 14 dnů napsal, abych možná to či ono mohl rovnou už zapracovat. Děkuji srdečně za tuto poradu a vycházím z toho, že Imko se svým slyšením nám mezi tím prostě nebude dělat nějaké ruchy. Děkuji vám, pane Langene. Jak pan Langen říkal, posuzovat pozměňovací návrhy a posuzování návrhu zprávy se bude odehrávat 17. nebo 18. prosince. Termín pro podání pozměňovací návrhu je 24.1.2013, 18. a 19. února 2013 se bude, eh, budou zvažovat pozměňovací návrhy, hlasování ve výboru 26. března předpokládáme, hlasování na plénu pak snad v dubnu 2013. Eh, Nakonec vás chci informovat, že eh, sekretariát informuje o tom, že bod o fiskalisu, kde je zpravodajem pan Stolojan, bude řešen dnes odpoledne po zprávě o evropské statistice, takže to bude ještě dnes odpoledne. Děkuji všem za pozornost.